Ladies and gentlemen, good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Uh, be welcome. Vítám vás na dnešním zasedání Výboru pro právní záležitosti. Začneme přijetím pořadí, pořadu jednání. Došlo k následujícím změnám oproti původní verzi. Zasedání koordinátorů je odloženo až na zítřejší ráno, kde začneme v 9 hodin a budeme jednat do 3 čtvrtě na 10. Bod 31, který se týká výměny názorů s panem Edmundem Štojbrem, se odkládá na následující zasedání našeho výboru. Na žádost pana Andersona z frakce Zelených navrhujeme, abychom řešili otázku toho, že komise neodpověděla na prioritní otázku týkající se marakešské smlouvy eh, ve stanovené lhůtě podle článku 130, abychom to projednali až na závěr zasedání v rámci bodu různé. Já doufám, že s těmito návrhy, vážení kolegové, souhlasíte. Zdá se, že nikdo nemá nic proti. Má někdo nějaké námitky nebo jiné návrhy na změnu pořadu jednání? Nikdo se nehlásí, takže v takovém případě považujeme pořad jednání za schválený. Nemám tady ani žádná sdělení předsedy. Dostáváme se tedy k bodu číslo 3 schválení zápisu z předchozího jednání. Pokud nikdo nemáte žádné námitky a nedáte je vidět do konce zasedání, tak zápis z jednání 1. a 2. prosince a 3. prosince loňského roku bude považovaný za schválený. A tímto se dostáváme k bodu číslo 4. Je mi velkou ctí, že zde mohu přivítat komisařku paní Věru Jourovou kterou již velice dobře znáte. A dáme paní komisařce prostor, aby vystoupila se svým úvodním projevem, po němž bude následovat diskuze. Paní komisařko, vítejte, máte slovo. Thank you. Děkuji vám, pane Svobodo, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že mám možnost s vámi diskutovat o našem společném programu hned na začátku letošního roku a také na začátku mého mandátu. Domnívám se, že všichni se přejeme, abychom ve společném zájmu a v zájmu naší společnosti vše zlepšovali, abychom nabídli větší obch ochranu občanům, větší příležitosti podnikům, větší příležitosti spotřebitelům. Jednotný trh nám umožní zintenzivnit hospodářskou činnost, podporovat inovace a modernizovat eh, každodenní život v Evropě. Naše probíhající i budoucí iniciativy mohou přinést řadu praktických změn ve všech těchto ohledech. V souvislosti s podporou podnikání už byl učiněn zásadní krok. Došlo k nedávné eh, revizi nařízení o úpadku. Chci poděkovat panu Zjevkovi, zpravodaji, kterému se podařilo zajistit velice kvalitní výsledek. Poctiví podnikatelé si zasluhují podporu, když se dostanou do obtížné situace, proto zlepšená pravidla ohledně příslušnosti zlepší právní jistotu a také zavedou účinné eh, pojistky proti zneužívání eh, soudního systému a vyhledávání nejvýhodnějších soudů, což bylo velice důležité pro parlament. Vytvoření systému vzájemně propojených úpadkových rejstříků zvýší transparentnost eh, úpadkového řízení pro věřitele. Jedná se o hmatatelnou výhodu celé reformy a posílí to také kulturní změnu v celém podnikatelském prostředí napříč Evropou. Ale neměli bychom se zastavit v této fázi, protože můžeme udělat ještě více. Komise zpracovala zpracovala vaše návrhy a schválila doporučení ohledně nového eh, přístupu k úpadku. Členské státy jsme vyzvali, aby implementovali do března letošního roku toto nařízení a po tomto datu provede komise hodnocení, zda je potřeba zavést v této oblasti další opatření. Nicméně jsou tady jisté objektivní překážky pro podnikatele. Pouze 2 evropských společností investují v jiném členském státě prostřednictvím ceřiných společností. Dřívejší komise navrhla eh, stanovy eh, společností, které podnikají přes hranice a já vám tady chci poděkovat především panu eh, De Grandes Pascalovi vašemu zpravodaji za vynikající spolupráci s komisí. Někteří z vás vyjádřili určité obavy, zejména pokud jde o možný dopad tohoto návrhu na modely eh, zaměstnávání a nebo samostatně výdělečnou činnost. Samozřejmě, že všechny tyto aspekty musíme zvážit a musíme o nich rádně diskutovat a snažit se nalézt vyvážené řešení. Řešením by mohlo být to, že bychom zasadili tento návrh do rámce administrativního zjednodušení pro malé a střední podniky. Zavedli bychom více elektronických postupů, což si myslím, že dává eh, smysl a že tomu napomůže také propojený eh, rejstřík podniků a směrnice proti praní špinavých peněz. Nedávná hospodářská krize vedla k diskuze o udržitelném modelu podnikání a o směrnici a směrnice o právech akcionářů s tím souvisí. Zde vám chci poděkovat konkrétně panu Koferatimu, vašemu zpravodaji, za práci na této problematice. Během krize jsme byli svědky toho, že akcionáři, zejména pak institucionální akcionáři, eh, buď to úplně chyběli, anebo byly pod krátkodobým tlakem firem, což přispělo k spekulativní spirále, která se nakonec vymkla kontrole a způsobila značné utrpení pro naše společnost. Musíme najít eh, kompromis mezi investoři, kteří eh, chtějí získat lepší přehled eh, a chtějí mít lepší nástroje a na druhé straně představenství firm, které musí mít dostatek možností účinně firmy spravovat. Aspekty ohodnocení a transakce mezi propojenými stranami musí být v této souvislosti také projednány. Já si myslím, že všechny tyto záležitosti jsou součástí širšího kontextu udržitelného podnikání v Evropě a já bych byla ráda, kdybychom ho společně podporovali a povzbuzovali. Jak vidíte z pracovního programu Komise na rok 2015, digitální jednotný trh je hlavní stěžejní iniciativou. Nicméně Může to fungovat, pokud budeme řešit dobře problémy nejenom podniků, ale také spotřebitelů, protože elektronické obchodování je jenom jednou z drobných eh, součástí života firm, protože jenom 14 malých a středních podniků používá eh, prodej online a pouze 5 firm eh, takto podniká přes hranice, prodává do zahraničí. Nicméně elektronické obchodování se rychle rozšiřuje a vykazuje 10% roční růst. Spotřebitelé se zdají být že mají menší důvěru při nákupu online v zahraničí a dávají přednost domácím e-shopům a důvodem může být fragmentace digitálního trhu. Vy jste tedy navrhli, abychom vytvořili evropskou společnou úpravu prodeje pro prodej online. Nicméně, eh, vzhledem tomu, že tento návrh nenašel dostatečnou podporu v Radě, Chceme tento návrh stáhnout a místo toho chceme předložit návrh upravený, a to ještě v letošním roce. Bude se jednat o jednu z nových iniciativ, kterou chceme ohlásit pro digitální jednotný trh jako součást balíčku pro digitální trh. Chceme se novýma očima podívat na překážky, které přetrvávají na digitálním jednotném trhu a chtěla bych vás přímo do konzultací zapojit, protože si myslím, že naše vzájemné diskuze mohou být nesmírně užitečné. Zdá se, že v tuto chvíli neexistují žádná konkrétní pravidla pro spotřebitele, kteří nakupují online ve zahraničí, ať už se to týká prodeje eh, hudby, filmů či eh, jiných eh, produktů na skutečně dobře fungujícím digitálním trhu musí mít eh, spotřebitelé dostatečnou důvěru při nákupu a nesmí zde být žádný rozdíl mezi nákupem doma a v zahraničí. Podniky zase musí mít možnost prodávat své produkty bez zbytečných dodatečných nákladů. Například fotbalový fanoušek z Maďarska by měl mít možnost zalogovat se Eh, na britské stránce, abych si tam eh, schlédl oblíbené zápasy Premier League eh, a Dodavatele zase mají mít možnost prodávat své zboží všem spotřebitelům, spotřebitelům v Evropě. To znamená, je potřeba, abychom překlenuli dosavadní roztříštěnost a zároveň zajistili dostatečnou ochranu pro spotřebitele. Já bych byla ráda, kdybyste mi dali eh, najevo, jak smýšlíte o této problematice. Myslím si, že bychom se nad tím měli zamyslet eh, společně a ať už se vydáme jakoukoliv cestou, potřebujeme řešení, které bude v souladu se současnou evropskou legislativou na ochranu spotřebitele. Nicméně byla bych ráda, kdyby se nám podařilo eh, uzavřít dvě složky, které umožní občanům s názem Eh, uplatňovat své práva. Jednak jde o registrované partnerství a o přijímání určitých veřejných listin a majetkoprávní poměry v manželství. Je potřeba omezit překážky, které v této oblasti přetrvávají a zrušit časově náročné i finančně náročné postupy. A zde počítám s vaší podporou pro tyto legislativní návrhy a věřím, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Chtěla bych využít této příležitosti a chtěla bych eh, s vámi zahájit dialog, eh, kde nebudou přetrvávat eh, žádná tabu. Dialog, který se bude týkat našeho společného budoucího programu. Například rodinné právo. V roce 2015 se chci soustředit na revizi takzvaného nařízení Brusel 2 kde jde o záležitosti eh, manželství a rodičovské odpovědnosti. V posledních letech eh, problémy eh, rodinného práva narůstají vzhledem k rostoucí mobilitě evropských občanů a roste tedy počet mezinárodních manželských svazků a rodin. Zpráva z dubna roku 2014 a následné konzultace, které proběhly v loňském roce, ukazují, že je potřeba zacíleně situaci zlepšit. Zlepšit stávající pravidla. Potřebujeme rychlejší a účinnější mechanismus pro identifikaci soudů, pro uznávání a především výkon rozsudku v přeshraničních situacích. K tomu se chystám předložit návrh. Zvýšená mobilita evropských občanů a podniků ovšem také znamená velice časté vztahy eh, s občany a podniky ve třetích zemích. Mezinárodní eh, dohody s třetími zeměmi jsou proto naprosto zásadní, abychom nabídli právní jistotu evropským občanům v celosvětovém prostředí. Během svého mandátu bych chtěla dále posílit multilaterální spolupráci v externí oblasti občanské spravedlnosti. Proto, chci, proto se chci eh, zapojit do práce Hákské eh, konference o soukromém mezinárodním eh, právu což je vůbec nejdůležitější organizace, která se věnuje této problematice, kde Evropská unie je členem od roku 2007. Naším cílem je zajistit ochranu evropských občanů a podniků nad rámec hranic Evropské unie oblasti rodinného práva Evropská unie podporuje přistoupení třetích států k relevantním mezinárodním umluvám, jako je například eh, Hákská umluva z roku 1980 o únosech dětí, což je zásadní nástroj, který nám pomáhá předcházet únosům dětí ve světě, kdy eh, tomuto dokumentu přistoupilo 93 eh, zemí. Velice nedávno Evropský soudní dvůr potvrdil, že výhradní kompetence Evropské unie v oblasti únosu dětí zahrnuje také přijetí třetích států, které si přejí přistoupit k Hákské úmluvě z roku 1980. Nicméně výkon Exkluzivní pravomoci Evropské unie v této oblasti, kde je vyžadována jednomyslnost v Radě, je dosti problematická záležitost a proto spolupracuji s členskými státy ve snaze zajistit eh, dostatečnou koordinaci a eh, pokud možno rychlý souhlas k, eh, ohledně toho, které státy se v budoucnu budou chtít k úmluvě připojit. Přejeme si, aby tato úmluva byla maximálně podporována. I váš eh, výbor všechny relevantní návrhy podpořil. Já tedy doufám, že otázka eh, kompetence je teď už eh, jasná a že tedy můžeme v radě velice brzy dosáhnout schody. Pokud je o občanské a obchodní právo, tak Evropská komise aktivně pracuje na přípravné práci, která se týká Hákské konference. Snažíme se dosáhnout celosvětové platné úmluvy o uznávání a výkonu rozsudku Jde o tzv. Judgment Project. Mezinárodní umluva o této záležitosti eh, vyplní přetrvávající mezeru v právní ochraně našich firm a občanů po celém světě. Vytvoří to právní rámec, který umožní podnikům, eh, stejně jako občanům, obchodovat a cestovat po světě v bezpečnějším prostředí a dobře to také odpovídá evropské obchodní politice a jejím cílům. Možná, že se vám to vše zdá až příliš odborné, ale ten cíl je v podstatě velice jednoduchý. Jde nám o to, abychom zjednodušili život evropským občanům. To je tedy náš hlavní cíl a nesmíme v této souvislosti zapomínat ani na návrhy, které již nyní máme před sebou. A tady se zmíním konkrétně o dvou návrzích. Pokud jde o revizi nařízení, kterým se zakládá eh, evropský postup pro drobné pohledávky, tak asi víte, že Rada eh, dosáhla obecného přístupu. Komise věří, že pokud eh, budeme skutečně chtít pomoci malým a středním podnikům, tak současný práh 2000 eur je potřeba navýšit vzhledem tomu, že průměrná hodnota přezraničních pohledávek je 4 40 tisíc eur. V této souvislosti souhlasím s paní Geringer de Ettenberg, že nedostatek účinných opravných prostředků vede k možnostem podvodů, vzhledem tomu, že tak vlastně klesá eh, vymahatelnost. Pokud jde o zjednodušení přijímání některých veřejných listin, tak zde oceňuji podporu Evropského parlamentu pro náš návrh. I Rada souhlasí s cílem celý návrh zjednodušit, ale spochybňuje jeho působnost. Já jsem ovšem přesvědčena o tom, že jakmile tuto otázku vyřešíme, tak už zbytek návrhu nebude tak problematický. Je potřeba tedy najít společný základ, tak aby jak občané, tak firmy mohly eh, využít eh, toho, že se nám podaří odstranit zbytečné eh, formality. Teď bych se ještě podívala na otázku Justice Scoreboard, hodnocení justice a přípravy třetího vydání Justice Scoreboard. Efektivní spravedlnost to je základ fungování jakékoliv společnosti a posiluje také ekonomický růst. Proto se těším na spolupráci s vámi, pokud jde o další rozpracování tohoto návrhu. Pokud jde o alternativní nástroje pro urovnávání sporů, i to je nedílnou součástí eh, justičních eh, systémů, je to další nástroj na ochranu spotřebitelů, Spuštění se očekává v roce 2016 a bude to pro nás pro všechny velice užitečný nástroj. Zde chci také zdůraznit, že Směrnice o alternativním řešení eh, sporů bude muset být eh, v letošním roce členskými státy transponována. Nabízí jednoduchý, efektivní, rychlý a levný způsob eh, řešení sporů mezi spotřebiteli. Spotřebitelé a obchodníci tak budou moci ušetřit na zlouhavých a nákladných soudních řízeních. Moje útvary teď pracují také na eh, návrhu pro řešení sporů online. 25. 27. listopadu loňského roku Evropská komise provedla testování prototypu se 120 účastníky. Zpráva o výsledcích tohoto testování bude Evropskému parlamentu předložena na jaře letošního roku. Na závěr bych byla také velice ráda, kdybychom se společně snažili o vytvoření společné evropské kultury důvěry, tím, že budeme podporovat odborné vzdělávání vzdělávání pracovníků v právních profesích. Tady spoléhám na vaši podporu. Děkuji vám za pozornost. Uh, Já vám také děkuji za úvodní slovo, eh, ve kterém jste nám eh, ukázala, jaký máte přístup, prioritu, agendu a také jste prokázala, že jste dobře pochopila otázky, které jsme vám kladli už eh, na prvním slyšení eh, v tomto parlamentu, než jste byla jmenována do funkce. Eh, snad mohu říci, že vy jste tím nej, tím členem komise, který tomuto výboru stojí nejblíže. A Myslím, že to je dobrý začátek pro to, abychom vedli dialog a posunuli naši společnou agendu. A nyní eh, bych eh, rád vyzval eh, poslance, aby kladli otázky. Tak já už tady mám některé přihlášené do desku. Jako první pan Raděv. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Jourová před několika dny eh, vstoupila v účinnost eh, upravená, upravené nařízení Brusel 1 a hm, to znamená, že bude platit automaticky po celé Unii. Nicméně úspěšná implementace závisí na vzájemné důvěry. Ovšem Otázka je, eh, jak je to možné, jestliže eh, eh, v jedné členské země se určuje, jak by to mělo potom vypadat v jiné členské zemi, třeba pokud se týče předvolávání a dalších záležitostí. Vy jste ve svém úvodním slyšení říkala, že byste chtěla zavést minimální procedurální standardy, které napomůže interakci a důvěře eh, mezi eh, jednotlivými jurisdikcemi v EU. A mě by zajímalo, jak to pokračuje a kdy uvidíme první výsledky. Moje druhá otázka se týká možné kodifikace směrnic o eh, podnikatelském právu. Toto vlastně je v programu Komise na rok 2015 a to znamená, že také bychom brzy měli vidět nějaké výsledky. Můžete nám říct, jaký je aktuální stav? If you allow me, we shall... Eh, když dovolíte, tak eh, vezmeme několik otázek najednou. Nyní pan Zvěvka. Bardzo dziękuję, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych e, srdečně poděkovat paní komisařce jourové za úvod do debaty. A já se omluvám, že jsem přišel něco později, ale prostě tak e, nám lítají letadla v pondělí. No, ale chtěl bych říci, že všechny tyto plány, které jste představila, Eh, jsou eh, poměrně zhodné do značné míry s našimi očekáváními a proto jsme velmi vděční, že tyto otázky eh, máte hned na začátku svého pracovního plánu, tedy pro rok 2015. Těší nás, že bude revidována nařízení Brusel 2, poněvadž to se týká záležitostí, které v běžném životě se stávají prostě každému obyvateli, všemu občanu EU, který mění například eh, bydliště nebo svůj eh, manželský stav, zejména v případě smíšených manželství. No a není nic lepšího, než eh, aby rodina a děti měly jistotu a měly tedy svá práva Eh, která budou chráněna v různých oblastech. A možná, kdybyste nám mohla eh, říci, eh, jak se vlastně budou, kterým směrem se budou ubírat práce na revizi tohoto nařízení. To bych byl velmi rád. Také bych se chtěl zeptat ohledně plánu týkajících se 14. směrnice o firm, které transhraničně mění sídlo. Chtěl bych připomenout, že parlament už v roce 12 přijel eh, zprávu z vlastní iniciativy právě k tomuto tématu. A myslím, že by bylo eh, vše z každého hlediska eh, užitečné, kdyby tady postoupili před legislativní práce. Také jsem rád, že máte v úmyslu v nejbližší době řešit otázky týkající se pokračování projektu Justice Scoreboard. A já bych eh, při této příležitosti chtěl apelovat, eh, a tak to mm, činím vždy, když eh, se setkáme s komisaři, chtěl bych tedy apelovat, aby ta, tato výsledková tabulka byla konstruována a užívána tak, aby skutečně fungovala v zájmu zlepšení justice v různých zemích a naopak, aby nevedla k situaci, kdy eh, někoho z důvodu politických eh, bude zahánět do kouta, poněvadž eh, takovéto pokusy by se v tomto případě mělo, mělo mohly by se objevit. Zejména tedy ono se týká také práva obchodního a občanského a mohlo by tam být eh, de facto, eh, mohlo by se to stát v oblasti trestního práva. Čili tady bych tedy chtěl vyzvat k tomu, abychom k tomu přistupovali eh, obezřetně. Dále, pokud se týče veřejné, veřejných listin, tak tady Eh, vlastně už by se měly finalizovat práce. V našem výboru, pokud vím, tady byl takový celkem jasný návrh, a sice, že eh, by odhrávat nějaké příliš velké změny, poněvadž to jsou revoluční změny a boj s byrokracií, to je jedna z nejtěžších prací, které eh, tady máme v Evropské unii, ale také v českých zemích. Proto si myslím, že Eh, pokud jasně eh, vyčteme kroky, které postupně chceme dělat, možná, že nejdříve ty jasné věci, kde nejsou spory a postupně přicházet ke komplikovanějším záležitostem a ty změny eh, zavádět krok za krokem, tak aby si toho také občané mohli v EU všimnout. A ještě mm, jedna taková reflexe a to už eh, o tom hovořil eh, pan kolega, eh, o tom, jak důležité je nařízení Brusel 1 a my jsme se v tomto výboru tím zabývali, zabývali několik let. Jde tedy o tu důvěru v českých zemích a tu důvěru právě my musíme budovat, musíme podporovat orgány v členských zemích, tedy ty justiční orgány, tak aby ty evropské předpisy byly adoptovány co nejlepší a je třeba se také přesvědčit o tom, že to myslíme eh, dobře, poctivě, eh, že je to eh, implementováno dobře, ale že se také správně aplikují. Eh, to je důležité v souvislosti s Bruselem 1 a doufám, že to tak bude. A ještě tedy k těm small claims, těm malým pohledávkám. Eh, já myslím, že tady eh, také v výboru budeme mít spor o tom, jaký by měl být ten práh, jestli to bude 5 tisíc nebo 10 tisíc, možná 8 nebo 15. Eh, stejně bude nakonec o politické rozhodnutí. Ale eh, souhlasím s tím, že by ten práh neměl být příliš nízký, jestliže tedy tento eh, nástroj má být užitečný. Ještě jednou děkuji a přeji vám, paní komisařko, mnoho úspěchů při realizaci těchto plánů na rok 2015. Uh, let us take a third A teď jsme ještě otázky paní Hautala a potom dáme prostor pro odpovědi. Děkuji vám, paní, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko. Mohu vás ujistit, že tento výbor určitě bude pozitivně hlasovat, pokud se týče o něch osmi zpráv o přistoupení třetích zemí ke konvenci, k Haxi konvenci z roku 80 o únose dětí. Já tedy doufám, že tady to, co je třeba udělat, bude uděláno také rychle v jiných institucích. Vy jste hovořila o otázcích manželství a registrovaných partnerství. Já mám otázku, jak byste si představovala, co byste mělo udělat ve smyslu konsekvencí toho, že eh, značná část členských zemí již uznala registrovaná partnerství. Co to může přinést a jak, eh, nakolik jste optimistická, že by to mohlo vyústit v návrh a v rozhodnutí? A teď ještě k něčemu jinému eh, ženy ve správních radách. Já předpokládám, že vy patříte k těm, kdo by měli rozhodnout, co s tím návrhem parlamentu jsme o tom jednali minulý týden. A já bych ráda slyšela, jak chcete dále pokračovat a eh, jak je to tedy s případy, které dokazují, že skutečně je třeba eh, tady zavést eh, jistou pozitivní diskriminaci, poněvadž mnohdy jsou počty ženy, žen ve správních radách skandálně nízké. Také by to mohlo jít eh, ruku v ruce eh, s pozbuzováním žen k tomu, aby se ujímali vedoucích a manželských pozic ve firmách. Tak, tak děkuji. Thank you for, for all the... Děkuji vám za všechny dotazy. Možná začnu tou poslední otázkou. A zapomněla jsem říci něco ve svém úvodním projevu ohledně toho, že jsem otevřena diskusi s vámi na neformálním základě. To znamená, že nemusíme čekat na oficiální platformy, abychom se setkali a hovořili spolu, takže pokud máte nějaké otázky, neváhejte mě kontaktovat i mezi zasedáními. Pokud jde o ženy ve správních radách, tak to je návrh který reaguje na skandálně nízké počty ve správních radách, pokud je o ženy. Statistika říká, že je to 16 v naší zemi je to asi 10 takže ty výsledky jsou různé v různých zemích. Já podporuji tento návrh protože nejenže je správné pomoci ženám a dostat se do těchto pozic, ale znamená to podporovat také ekonomiku, protože rozmanitost ve správní radě a na manažerských pozicích je výhodná a přináší lepší výsledky v podnikání. Měla jsem velmi zajímavý kulatý stůl s manažery společností v České republice a všichni říkali, že aktivně hledají ženy protože nechtějí plítvat talenty. Takže toto určitě chceme podporovat. Pořád ještě potřebujeme, aby se k nám u tohoto návrhu přidali další členské státy, takže já budu lobovat za změnu přístupu v různých členských státech v následujících týdnech a měsících za lotyšského předsednictví. Registrované partnerství a manželské režimy, manželské, nebo tedy um, majetek manželů, to jsou eh, dva texty, které se projednávají. Já jsem hovořila s polským ministrem ohledně stanoviska Polska a hovořili jsme také s lotyšským předsednictvím na toto téma. A Pochopili jsme, že tomu musíme dát více času, protože některé členské státy musí změnit své stanovisko k návrhu a nejdříve musí zaujmout stanovisko k registrovanému partnerství jako takovému. Takže já odhaduji, že se na radě vrátíme k tomuto návrhu v druhé polovině tohoto roku, ale to je můj optimistický odhad ale doufáme, že to tak bude, protože abychom, nebo kdybychom přijali tyto dva právní texty, tak by to skutečně pomohlo sezdaným párům a párům žijícím v registrovaném partnerství vyřešit jejich problémy, když cestují do zahraničí a když tedy žijí v zahraničí. Pokud jde o drobné pohledávky, je jasné, že to pomůže evropským firmám a jsem si jistá, že v příštích šesti měsících dospějeme k závěru ohledně toho Prahu, protože pokud tomu dobře rozumím, pokud dobře rozumím stanovisku členských států, všechny chápou, že je důležité mít takovouto legislativu a je zde silná vůle dosáhnout nějaké dohody. Takže nechci zde pronášet nějaké odhady ohledně toho, kam se posuneme s těmi finančními limity, ale budeme o této otázce intenzivně jednat. Souhlasím plně s tím, že implementace a vymáhání nařízení Brusel 1 je velmi důležité, protože nařízení Brusel 1 poskytuje právní jistotu, pokud je o soudní příslušnost a uznávání vymahatelnosti soudních rozhodnutí. Takže to je věc, kterou určitě musíme udělat eh, na poli budování důvěry. A chceme-li být úspěšní, tak je třeba, aby toto vše bylo založeno na zlepšené vzájemné důvěře. Takže nařízení Brusel 1 je velmi důležité a doufáme, že úspěšná implementace tohoto nařízení nám pomůže vybudovat důvěru a snížit byrokracii a odstranit všechny překážky pro občany a podniky cestující po Evropě. Pokud jde o veřejné listiny, tak já si velmi cením stanoviska Evropského parlamentu rozšířit působnost veřejných listin, které by měly být přeshraničně uznávány. Ale stanovisko rady je takové, že chtějí omezit počet. Jednání tedy budou pokračovat a já doufám, že za šest měsíců během lotyšského předsednictví dospějeme k dohodě, abychom mohli zahájit trialog nad nějakou kompromisní pozici. Pokud jde o Justice Scoreboard, čím déle jsem ve funkci komisařky, tím více si cením tohoto nástroje, protože poskytuje velmi objektivní obrázek situace v členských státech v oblasti správních řízení a poskytuje nám to obrázek účinnosti justičního systému a justičních orgánů v členských státech. A já budu tento nástroj používat, jak nejlépe to bude možné, abych pozbudila členské státy odstranit nedostatky a podniknout nějaké skutečně efektivní kroky tam, kde jsou nedostatky odhaleny. Čas od času zde vznikne otázka rozšíření Justice Scoreboard také na trestní řízení. Já osobně bych to považovala za velmi užitečné, ale bude to vyžadovat určitý čas, než se to projedná s členskými státy, aby se pokryla také tato oblast. Ale já osobně bych to považovala za velmi užitečné a potřebné abychom mohli srovnávat situaci také v oblasti trestní spravedlnosti. Pokud je o Brusel 2a, tak zde zazněla otázka, co chceme změnit a aktualizovat. Takže dovolte, abych vás informovala, že bychom chtěli manžele pozbudit k tomu, aby si vybrali soud, který bude zodpovědný za jejich rozvod či oddělení, nebo tedy separaci. A bude to také v nejlepším zájmu dětí. Děti jsou tedy prioritou. Chceme také vytvořit eh, takový one-stop shop eh, pro rodiny, aby se zajistila konsolidace různých eh, postupů nebo řízení podle eh, rodinného práva tím, že se zohlední také nejlepší zájmy dítěte a správný výkon spravedlnosti. Další bod. Zrušení doložky exekvator pokud jde o svěření dětí do péče, aby se situace zrychlila, řízení urychlilo a aby byla jasná situace pro dítě na stole na co nejdříve. Je třeba také stanovit minimální standardy, pokud jde o slyšení s dětmi, aby se zajistila práva dítěte a aby se zajistila také větší důvěra mezi členskými státy. Třeba také vyjasnit postupe navracení unesených dětí, aby se děti chránily před těmito škodlivými dopady rodičovského únosu je třeba také stanovit minimální normy, aby se zajistilo rychlé a snadné vymáhání rozhodnutí, pokud jde o rozhodnutí týkajících se svěření dětí do péče a potom je třeba zajistit spolupráci s národními orgány, včetně sociálních orgánů zodpovědných za ochranu dětí, aby byly chráněny zájmy dítěte. To jsou tedy hlavní body Uh, thank you, madam. Děkuji. Máme ještě pět dalších eh, tazatelů. A zároveň tady máme pana Timmermanse, který čeká před sálem. Takže poprosím poslance, aby položili ve stručnosti své otázky a paní komisařka také velmi stručně otázky odpoví a je to tedy jen první schůzka, ve které se určitě bude pokračovat i v budoucnosti. Thank you, Mr. Pani Guteland. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Jourová, za tuto prezentaci a také za příležitost diskutovat s vámi. Já si myslím, že je to opravdu velmi užitečné Mám otázku, která se týká návrhu o superspolečnostech. Vy jste o tom diskutovali. Já jsem tomu ráda, ale nezdá se mi příliš jasné, jakým způsobem chcete postupovat. Zda chcete převzít části nařízení, které se týkají těchto společností a jejich začlenění do jiných legislativních procesů, anebo zda to chcete stáhnout, a, anebo zda to chcete posílit, aby to nebyl ten problém jako v současné době, že se to používá jako příležitost pro společnost, aby se vyhnuli legislativě v oblasti daní a možná bychom potom měli problémy s horšími pracovními podmínkami. A byly by to také další otázky, které by se týkaly tzv. subspolečností. Takže by mě zajímalo, jakou cestou chcete jít. Zda to chcete stáhnout, začlenit do jiné legislativy, anebo zda chcete předložit lepší návrh, který zajistí, že ta legislativa nebude zneužita společnostmi. Doufám, že ta má otázka byla jasná. Děkuji. Děkuji, pan Keste. Ja, vielen Dank, eh, Frau Jurov. Děkuji vám, paní Jourová, za vylíčení svých záměrů. Já mám tady tři krátké otázky. Za prvé, já jsem přesvědčen, že po teroristických útocích v Paříži nemůžeme dělat business as usual. Pro mě je důležité, jakou té pozici v otázce omezení eh, svobody versus bezpečnosti. V Německu tato diskuse eh, už proběhla, má podobu Eh, diskuse o shromažďování a skladování dat. A mě by zajímalo, jak eh, se k tomu stavíte vy, co by komisařka zodpovědná pro právo, tedy svoboda versus bezpečnost. Eh, dále, pokud se týče fyzických eh, podnikajících osob. Tady si také myslíme, že může dojít eh, k ohrožení eh, sociálních a hospodářských práv a to nám nepomůže jako Evropě. A dále za třetí otázka digitalizace v Evropě. Existuje značná nejistota mezi spotřebiteli, Eh, v otázce, zda porušují nebo neporušují autorská práva. Co si myslíte, že je třeba dělat, aby se tady zlepšila právní bezpečnost? Děkuji, právní jistota. Uh, thank you, Mr. Buda. Děkuji, nyní pan Buda. Děkuji vám, pane předsedo. Chci vám poděkovat, paní komisařko, že jste se našla uh, nabitém programu prostor pro naše jednání. Chce se zeptat, jaký zastáváte názor a jaký názor zastává komise, pokud jde o význam fyzických eh, osob v případě úpadku. Jak to vypadá tedy s úpadkem fyzických osob, protože fyzické osoby se také mohou dostat do situace, kdy nemohou uhradit své závazky, své dluhy. A tak se chci zeptat, zda chce komise vytvořit právní rámec pro řešení takovýchto situací, protože v tuto chvíli vypadá situace tak, že nepanuje rovné zacházení mezi firmami a fyzickými osobami. Moje druhá otázka, ta je do určité míry propojena s takzvaným diktátem bank, kdy eh, klienti jsou vlastně oběti. Klienti často nemají možnost eh, splácet v podobě splátek své dluhy bankám banky nasazují eh, obrovské úrokové sazby. Například eh, v Rumunsku se vede rozsáhlá diskuze o úvěrech eh, denominovaných ve švýcarských francích, kde došlo ke zdvojnásobení úrokových sazeb a lidé nejsou schopni své dluhy splácet. Chci se zeptat, zda komise uvažuje o právní revizi těchto eh, záležitostí. Děkuji paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko. Nová komise udělala z politické kontinuity svůj vlastní silný bod a, a hovoří také o změně. Komise se snažila nebo rozhodla stáhnout eh, návrhy které podle ní nemají budoucnost. Je důležité zaměřit se na realizaci toho, co je skutečně důležité. Takže v tomto smyslu na seznam stažených eh, předpisů byla zařazena také směrnice o mateřské dovolené a to je podle nás eh, zcela nepřijatelné, pokud je ochranu matek a jejich dětí i z hlediska rovného zacházení s pracovníky všude v Evropské unii. Takže jak komise chce vyřešit tuto situaci? Jaké informace nám můžete poskytnout, pokud jde o návrh směrnice, která by měla nahradit tu směrnici, kterou rada odložila? Děkuji. Poslední otázka paní Rozier. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás a na tuto výměnu názoru. Pár stručných otázek eh, k tématům, která zde zazněla. Evropské právo prodeje. Vy jste řekla, že ten návrh bude znovu předložen se změnami a já jsem si říkala, jaká bude filozofie tohoto nového návrhu. Zda to bude 29. režim, anebo zda půjdeme směrem nějak, nějaké minimální nebo maximální harmonizaci. Takže jaká bude filozofie tohoto nového návrhu? A pak eh, mě zaujala jedna věc, kterou jste říkala o šíření audiovizuálních obsahů na evropském vnitřním trhu. Když eh, si koupíte obsah k nějakému audiovizuálnímu obsahu, tak eh, to, že nejste fyzicky ve své zemi, by neměla být eh, žádná překážka. Ale když budeme mít eh, evropskou licenci, tak tím eh, zřejmě ohrozíme všechny, kteří vysílají takovéto obsahy, které jsou jazykově ovlivněné. Takže mě by zajímalo, zda jste vyhodnotili dopad těchto opatření Zda si myslíte, že to bude přijatelné pro ty, kteří vysílají audiovizuální obsahy. Jaký to na ně bude mít dopad. A potom chci navázat na to, co zde zaznělo. Jak jsem pochopila, vy podporujete návrh mít paritu ve správních radách, což je věc, kterou určitě vítám, ale pokud je o ženská práva, tak otázka textu, nebo tedy té směrnice o mateřské dovolené je zcela zásadní pro ženy, které se pohybují v hospodářském světě. Takže by mě zajímaly vaše návrhy v této oblasti. I will ask... Děkuji za tyto dotazy. Poprosím, eh, vzhledem tomu, že už máme málo času, tak poprosím paní komisařku, aby odpověděla jenom na dotazy, které přímo souvisejí s kompetencí našeho výboru a minimálně dvě otázky bohužel přímo s působností našeho výboru nesouvisely. Tak paní komisařko, máte slovo. Eh, já to udělám česky, protože jsem v češtině rychlejší. Víme, že jsme pod tlakem času, takže eh, vynechám eh, odpovědi na mateřskou dovolenou. Jenom podotknu, že ještě není staženo. Dáváme tomu dalších šest měsíců šanci, jestli budou členské státy chtít změnit pozici. Co se týče filozofie postažení Common European Sales Law, my teď analyzujeme potřeby trhu a potřeby spotřebitelů spotřebitelů, takže máme širokou konzultační skupinu, která připravuje návrh a bude to eh, probíráno ve variantách, to znamená od, od eh, harmonizace až po eh, alternativní 29. návrh, ale ten právě byl největším problémem u toho Common European Sales Law, takže to bude pravděpodobně jiná, jiná verze. První návrh nebo analýzu potřeby na digitální digitální kontrakt a těch parametrů budeme prezentovat koncem ledna v rize. E, co se týče mm, balance mezi omezením svobody a bezpečnosti, ano, toto patří do, spíše do, do Libe komity, ale je to, souhlasím s tazatelem, vysoce aktuální téma. My budeme mít eh, ve středu na koliži eh, bod, který se týká eh, bezpečnosti a já tam budu mít roli nejenom z pozice komisařky pro spravedlnost, protože jsem zodpovědná za, za evropský zatykač a další věci, ale budu také zastávat pozici z hlediska ochrany dat a ochrany osobních dat, ochrany soukromí. Musíme najít správnou balanci, aby to, co přijmeme, ty, kroky, aby nebyly hysterickou eh, reakcí na to, co se stalo. Ale nějaké kroky udělat eh, samozřejmě musíme. Autorské právo není moje, eh, takže tam bych to přeskočila, nevím, co mi co mi zbylo k tomu, k návrhu na, na single, single member kampany, tam eh, ještě pořád nemáme definitivní pozici a eh, je to v konzultačním procesu, snažíme se zase najít správnou balanci eh, tak abychom například nedopustili zneužívání tohoto modelu obchodní společnosti. Nevím, jestli mi něco zbylo insolvence. Ano, mám tady ještě dva, dva eh, dotazy na eh, to, jestli se budeme dívat na, na eh, řešení v případě fyzických osob a diktát bank, abych citovala. My se teď taky analyzujeme tyto možnosti, které se budou týkat fyzických osob, jako jakési pokračování, další krok po přijetí Eh, nařízení k přeshraničním insolvencím. Takže je to teď eh, testováno z hlediska potřeb a z hlediska rozsahu těchto potřeb. Já bych zároveň ráda poděkovala a omlouvám se všem, na které se nezbylo vůči některým z vás. Mám teď nedobré svědomí. Eh, možná, že bychom si mohli některé otázky vyřídit písemně následně. Děkuji vám za pozornost. I uh, Děkuji. Já chci paní komisařce poděkovat za to, že maximálně využila své doby. Věřím, že tady paní komisařka není mezi námi naposled a těším se na další diskuze s vámi, paní komisařko. Děkuji.

Ladies and gentlemen, may we continue? Dámy a pánové, budeme pokračovat. Já s dovolením nyní vítám prvního místo předsedu Evropské komise pana Timmermanse, který, jak víte, zodpovídá za lepší regulaci interinstitucionální vztahy, právní stát a eh, listinu základních svobod což jsou kompetence, které se setkávají s kompetencemi našeho výboru, alespoň do značné míry, a zejména tedy eh, lepší regulace, zjednodušení eh, unijního práva, eh, výklad, používání a sledování evropského práva, volvo, právního základu a respektování subsidiarity, proporcionality a výklad a aplikace mezinárodního práva eh, v oblastech, kde se to dotýká Evropské unie. No a o něco méně už v procedurálním právu a opatřeních eh, justiční a administrativní spolupráce V našem eh, zvláštním zájmu je eventuální reforma interinstitucionální dohody o in, eh, lepším eh, zákonodárství. My zde ve výboru se například zabýváme otázkami delegovaných prováděcích předpisů a podobně. No a jelikož my máme už poněkud spoždění, eh, bez dalšího ostržování dám slovo panu prvnímu místopředsedovi komise, panu Tilmansovi. Děkuji vám, eh, pane předsedo, a jelikož eh, my tady máme to spoždění skutečně, tak já bych navrhl, abych bez dlouhé, abychom tedy bez dlouhého úvodu z strany přešli rovnou k otázkám tak to je velmi, velmi originální řešení tohoto eh, problému. Takže, takže pan, eh, kdo si přeje slovo? Mr. Kester, please. A pan Kester, prosím. Ano, Eh, já bych se rád eh, zastavil u dvou témat. Za prvé eh, právo o nadacích, tedy evropské právo nadacích, to je zážitost, kterou jsme v právním výboru debatovali velmi zdlouhavě. Máme k tomu také příslušná rozhodnutí Evropského parlamentu. A mm, bohužel tedy je to tak, že komise se tedy rozhodla nebo přeje toto téma Eh, prostě z programu vyškrtnout. Já jako příslušný zpravodaj jsem zaslal také dopis komisi a žádám vás, abyste to přeskoumali, tato rozhodnutí. Existuje totiž někdo, několik aspektů a míst, které eh, potřebujeme prodiskutovat. Eh, například to je rozdělení oficiálního sídla a místa výkonu, výkonu činnosti zda tedy obě e, dvě adresy musí být ve stejné zemi nebo mohou být různých. A další otázka, e, e, jestli komise by se neměla přece jenom zabývat otázkou práva týkajícího se nadací. No a další věc, to se týká vás spíše jako místo předsedy komise, a to je otázka rozhodčích jednání v rozhodčí řízení Eh, pokud se týče té typu. Eh, máme zde stanovisko našeho německého bývalého eh, oslavního soudce, který říká, že toto je nejenom proti německému ústavnímu právu, ale také proti právu EU a proti mezinárodnímu právu, tak jak je to očekáváno v rámci té typu. A podle něho eh, tato dohoda TTIP eh, se eh, si myslí, že také je to ošetřeno, to neobstojí u Evropského soudního dvora. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom si k této otázce ještě před uzavřením smlouvy vyžádali stanovisko. Paní Kaufmann nyní. Děkuji vám a srdečně vás eh, vítám, pane místo předsedo komise u nás ve výboru. Mám pouze jednu otázku a sice posouzení dopadu. Vy jste hovořil o tom, že eh, výbor pro eh, posouzení dopadů chcete proměnit ve výbor pro kontrolu regulace a mě by zajímalo, co to konkrétně bude znamenat a zda bude nadále zajištěna nezávislost tohoto orgánu. Při vašem slyšení jsme se o tom tématu také zmínili a vy jste také tenkrát odkázal na to, že parlament eh, se snaží o eh, vlastní posuzování dopadů, ale v radě se nic takového neděje. A eh, řekl jste, že byste to chtěl probrat s radou a mě by tedy zajímalo, zda tyto rozhovory již byly zahájeny a zda už Eh, je nějaký, jsou nějaké výsledky, je nějaký vývoj. Tak, eh, děkuji vám za otázky. Eh, pokud se týče evropského práva nadačního, je to velmi jednoduché. V radě je zapotřebí jednomyslnosti aby to bylo schváleno a v radě bohužel tady jednomyslnost nebude, ať děláme cokoliv. No a pokud situace je taková, komise eh, chce být pragmatická a ne, nechávat ležet na stole něco, co v radě nikdy nebude rozhodnuto. Eh, pokud by situace byla jiná, pokud by tam stačila třeba kvalifikovaná většina, tak by situace mohla být jiná, ale momentálně je jasné, Eh, že eh, to tak nepůjde, čili komise se zachovala pragmaticky. Pokud se týče ISDS, pokud eh, jsem vám naslouchal pečlivě, tak ISDS by bylo něco nového. No, já myslím, že eh, ustanovení eh, typu ISDS eh, jsou v obchodních smlouvách po desítkách, čili on, ten váš právník byl kdyby tedy měl pravdu, pak to znamená, že by se jako na běžícím pásu narušovalo mezinárodní právo, evropské právo. To není možné ovšem. A já musím říct, že my jsme momentálně Eh, hodně daleko od eh, naší cílové představy ohledně ISDS, eh, poněvadž já osobně se angažuji zcela jasně a sice já ne, neschválím ISDS, které by nebralo v úvahu pozice našich občanů, našeho právního systému. My zde máme určitý právní systém, my chceme chránit také své Eh, kulturní eh, rozdíly a odlišnosti. No a pokud se týče eh, naše, našeho vyjednávání, tak my jako Evropané chceme zajmout silnou pozici, poněvadž Američané k tomu přistupují tak, že co je dobré pro Ameriku je také dobré pro všechny ostatní a prostě eh, svět bude šťastnější, když se za vše stanou američané. Já myslím, že my se k tomu stavíme jinak. My máme jiné priority, jiné hodnoty a to by mělo být respektováno v celém té typu a také, také v ISDS. A pokud se nezhodneme, tak prostě dohoda žádná nebude. Ale abychom řekli, že systém jako je ISDS je paušálně proti smlouvám nebo je eh, neústavní, tak to je tady opravdu zvláštní, když se podíváte na to, kolik bilaterálních úprav ISDS existuje eh, v obchodní dohodách s třetími zeměmi. Co se týče eh, tabulky posuzení dopadů, tady máme zásadní problém v tom, že my eh, provádíme posouzení dopadu na začátku, ale jakmile návrh projde eh, tím legislativním procesem, tak potom už ne, potom už eh, neposuzujeme dopady konečného produktu. A to je zásadní problém, protože Někdy je to tak, že komis tedy navrhne koně a pak to jde do parlamentu a do rady a výsledkem je velbloud. Takže ta povaha té legislativy může být na konci úplně jiná, než z čeho jsme vycházeli na počátku a co jsme posoudili eh, z hlediska dopadu. Čili toto je ten problém. Čili pokud skutečně chcete vidět, jaký je dopad něčeho, eh, co tady rozhodneme, tak musíme posuzovat také eh, dopad toho konečného produktu. A aby to bylo možné, tak já opravdu nutně potřebuji, aby se do toho zapojila a rada a parlament. Čili eh, parlament tedy v tomto něco podnik, po, už podnikl určité kroky, rada s tím zatím nesouhlasí. A já tedy eh, jsem tuto pozici jasně představil na Radě pro všeobecné záležitosti a já tedy eh, předpokládám, že to bude nedílná součást naší budoucí interinstitucionální dohody o lepší legislativě. To je důležité. A já už jsem také řekl, že v ideálním případě by posouzení dopadu eh, mělo být prováděno společně všemi třemi institucemi. A pokud se dohodneme, že ano, pak eh, bude logika, eh, bude logické, abychom měli jakýsi výbor pro posuzování těchto dopadů, který bude naprosto nezávislý na třech institucích. Ale zatím to tak není. Eh, já samozřejmě eh, budu posilovat jejich nezávislost tím, že eh, tam budu jmenovat skutečně nezávislé souvislosti, které jsou opravdu odolné vůči politickým vlivům. Paní Nýbler. Děkuji vám, pane předsedo. Pane místo předsedo, tak především vás srdečně vítám zde ve výboru. Jsem velice ráda, že jste dnes mezi námi k výměně názoru. Za prvé, k pracovnímu programu vaší komise eh, my jsme eh, tedy eh, o tom jednali minulý týden, ale nebudeme schválit rezoluci. A musím říct, že jsme byli skutečně velice šťastní, když jsme si četli váš pracovní program. A sice, že také chcete dodat, abych tak řekla, to, co jste slíbil při slyšení. No a když vás teď poslouchám, když hovoříte o tom, že je třeba k věci přistupovat pragmaticky a když tedy eh, eh, myslím, že je správné, že tedy eh, návrh, který jasně nemá naději, tak ho prostě nechat být. Druhá věc, to je lepší legislativa. To už je naše hlavní starost v parlamentu už mnoho let. Myslím, že také s kolegou jsme se tím velmi zabývali a e, zapojovali jsme i další. E, my jsme si skutečně přáli e, nezávislou takovou kontrolní komisi nebo radu a Musím říct, že v komisi jsme na tuto nezávislost teda s ní už mnohokrát narazili a já bych byla ráda, kdybychom měli Eh, od vás podporu v tom, že eh, se ustaví nějaký nezávislý orgán, který jak na začátku, tak také na konci toho legislativního eh, postupu se kriticky bude zabývat výsledky naší práce. No a mě by ještě také zajímalo, kromě tohoto institutu, co ještě chcete udělat pro to, abychom měli tady lepší regulaci. My jsme třeba tady dali podnět k testu malých a středních podniků. No a já jsem velice ráda, že eh, Edmund Stoidr, který je z Bavorska jako já, eh, že eh, také jste ho tady pověřil, že je zvláštním pověřencem v této oblasti. My se s ním zítra setkáme přímo, ale možná, možná kdybyste už něco řekl tady k jeho oblasti, byla bych velmi vděčná. Paní Gutland? Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Timmermansi, za návštěvu v našem výboru. Velice si toho ceníme. Je dobře, že tady vedeme dnešní diskuzi. Asi vám nemusím popisovat situaci, ve které se Evropa ocetá. Jde o 26 milionů Evropanů, kteří nemají práci, 6 milionů z nich jsou um, mladí lidé a řada lidí je ohrožena chudobou, sociálním vyčleňováním a zároveň je tady obrovská nerovnost, hrozí sociální dumping, ehm, nejistá práce je stále častější. Ta situace je dosti komplikovaná v celé Evropské unii a já se také myslím, že jde o časovanou bombu, která jenom nahrává určitým politickým hnutím v Evropě a právě pro, proto je tak důležité, jak na to zareaguje komise, jak se s tím vypořádá Evropská unie, co proti tomu udělá. Myslím si, že váš program je dobrý, ale Mám trochu obavy eh, ze správného nastavení rovnováhy v komisi mezi různými politickými návrhy do budoucna. Značná pozornost se věnuje snižování administrativní zátěže, snižování byrokracie, což je samozřejmě záměr sám o sobě velice dobrý. Je dobře, abychom věděli, jaká rizika souvisují s určitými legislativními návrhy, kde zacházíme až do příliš velkých pozor- podrobností, kde příliš zatěžujeme členské státy či občany, ale zároveň se bojím toho, že pokud se budeme příliš věnovat snižování nákladů, spíše než tomu, abychom naplňovali konkrétní cíle, abychom bojovali s nezaměstnaností, se sociální nerovností, abychom se snažili chránit životní prostředí, prosazovat eh, program proti klimatickým změnám, tak si myslím, že nenastavíme tu rovnováhu správným způsobem. Proto se vás chci zeptat, eh, co chcete udělat proto, abyste té správné rovnováhy dosáhli, abyste docílil toho, že sice budeme snižovat náklady a administrativu a byrokraci, ale že to nebude na úkor eh, spravedlivé hospodářské soutěže, genderové rovnosti, sociální rovnosti, životnímu prostředí a tak dále. Děkuji. Nyní pan de Grandes. Děkuji. Vítejte, pane místopředsedo. Říká se o vás, že jste velký myslitel této Junckerovy komise, kterou já rozhodně podporuji. A to, že jste řekli, že chcete vydávat méně legislativy, ale kvalitnější legislativu a předkládat eh, legislativní projekty rok od roku, s tím já velmi souhlasím. Ale kromě toho jste také říkali, že chcete dodržet subsidiaritu. To je princip, který byl pro nás vždycky důležitý. Nechat členské státy aby vydávali legislativu tam, kde jsou nejefektivnější. To je v pořádku, ale můžete nám také říci něco k problémům, o kterých už jsme hovořili ve Štrasburku? Že by tento parlament vydával méně legislativy, dobře, tak bude mít více času na kontrolu exekutivy, ale je zde jedno riziko, jedno takové pokušení, které bude nevyhnutelné a sice, že poslanci se budou věnovat tomu, že prostřednictvím komise budou nesprávným způsobem kontrolovat vlády zemí. My tady jsme všichni odborníci. Největším odborníkem jste vy. Vy jste zvrátil důkazní břemeno a požádal jste, abychom to udělali my místo vás. Ale po této uveze bych řekl následující. Došlo k pařížským atentátům a všichni jsme konstatovali něco, co někteří z nás ve Španělsku už znali, že terorismus to je globální jev, který velmi souvisí také s imigrací, se Schengenem, s přijímáním rozhodnutí, která zachovávají a zaručují svobodu, ale zároveň zaručují další hodnotu, a sice bezpečnost. Občané jsou teď velmi citliví a v takovéto chvíli bezpečnost se dostává na první místo a všichni si myslí, že aby bylo možno zachovat svobodu, je třeba zachovat také bezpečnost. Bez ohledu na to, jaké sliby máte na seznamu pro příští rok, nebo tedy pro tento rok, nemyslíte si, že by bylo vhodné zamyslet se znovu nad těmito prioritami, zamyslet se nad tím, zda by nebylo vhodné začlenit tam také imigraci a také bezpečnost a boj proti terorismu, vzhledem k tomu, že se jedná o globální hrozbu. Děkuji. Thank you very much for... Děkuji vám za vaše otázky. K lepší legislativě v návaznosti na práci pana Štojbra. To je i vaše otázka jakým způsobem budeme snižovat byrokraci, aniž bychom poškodili další cíle. To samozřejmě v Evropě máme takovýto cíl. Neříkáme, že potřebujeme mít menší sociální ochranu nebo ekologickou ochranu, ale tímto způsobem to bylo vykládáno. Vždycky, když jsem říkal, že chci snížit byrokracii, tak všichni říkali, že se připravují snížit ochranu životního prostředí a sociální ochranu. Tak to rozhodně nebude, to vím. Ale když se podíváte zpátky na posledních 20 let evropské integrace, odkud pocházela velmi často nejsilnější podpora. Od malých a středních podniků. Ty pochopili, že Evropská unie slouží jejich zájmům. Pokud se podíváte na uplynulých pět let, kde jsme ztratili téměř veškerou podporu pro evropskou integraci? U malých a středních podniků. A mým cílem je získat je zpátky. Získat je zpátky pro Evropu. A já je chci zpátky, protože pokud můžete snížit zátěž malých a středních podniků, tak oni budou najímat více lidí. Pokud odlehčíte břemeno malých a středních podniků, tak budou schopny věnovat se více podnikání a méně vyplňování různých formulářů. A pokud se vám to podaří, tak lidé budou mít práci. A mít práci znamená mít důstojnost. A já chci, aby těch 26 milionů lidí, o kterých jste mluvili, byli schopni dělat svá vlastní rozhodnutí a získat důstojnost, kterou si každý evropský občan zaslouží. A je opravdu skandální, že v některých členských státech více než polovina lidí do 25 let nemá žádnou práci a cítí se vyloučena ze společnosti. Je skutečně hrozné, že tolik lidí se musí vzdát svého vlastního bydlení a vrátit se znovu k rodičům. Prožíváme nejhorší hospodářskou krizi od 30. let, teď se stává sociální krizi v celé řadě našich členských států a ta živí extremistické strany. Lidi se staví jeden proti druhému. Oživuje se zde ten starý evropský démon, že hledáme někoho, koho bychom mohli obvinit. Takže vytvářet růst a zaměstnanost znamená také bojovat proti uh, extremismu. O tom jsem přesvědčen. Snižovat byrokracii a tím způsobem vytvářet pracovní místa znamená také bojovat proti extremismu. Zdá se to velmi technické, ale velmi to souvisí se způsobem uspořádání naší společnosti. EIB mi říká, že Junckerův plán může fungovat a může mít dokonce větší dopady, než očekáváme, ale myslíme si, že omezením byrokracie získáte více. To je velmi důležitá zpráva. A neupadněte do pasti, že budete říkat, že je to cesta, jak snížit ekologickou nebo sociální ochranu. To rozhodně ne. Ale pořád je zde ten fakt, že Rada se nemůže dohodnout, aby měla jeden formulář pro DPH v celé Evropské unii. Když jste malý a střední podnik a obchodujete se třemi nebo čtyřmi různými členskými státy, tak po každé musíte vyplnit tři nebo čtyři různé formuláře. A to je administrativní zátěž, kterou bychom mohli odstranit, kdybychom se tomu více věnovali. Ale problém je na straně rady, takže já Apeluji na vás, pomozte mi u rady s touto iniciativou. Já jsem tomu nemohl věřit, když jsem se dozvěděl, že se nejsou schopni dohodnout ani na jednotném formuláři pro DPH pro celou Evropu. A chtěl bych, aby nám s tímto Edmund Stoiber pomohl. A teď? Subsidiarita a nové priority. Bývalý britský premiér, když se ho zeptali, jaké jsou jeho priority, tak Macmillan říkal – Události, drahý chlapče, události. Můžete sepsat svůj roční pracovní program pro komise, ale když se něco stane a Evropa musí reagovat na hrozbu nebo výzvu, tak Evropa prostě reagovat musí. A když teď vidíme, že musíme reagovat na hrozbu, kterou jsme zaznamenali v Paříži, a to je hrozba samotnému jádru naší společnosti. Není to jen nějaký náhodný teroristický útok, je to vědomý pokus zaútočit na základní hodnoty, které sdílíme jako Evropané. A pokud se něco takového stane, tak Evropa musí reagovat. A komise z toho učiní prioritu, protože reagovat musíme. Nikdo nebude říkat, to není v programu komise, tak se vraťte příští rok a uvidíme. Samozřejmě, že ne, takže já s vámi plně souhlasím. Pokud eh, se aktuálně objeví něco, co musíme řešit, tak to uděláme. A komise bude připravena uspořádat eh, neformální radu v únoru, protože my jsme za to zodpovědní a poslední věc, kterou bych chtěl jako místo předseda komise, je zahájit debatu ohledně kompetencí s členskými státy v boji proti terorismu. To je nesmysl, to nikdo nechce lidé, naši občané chtějí, abychom předkládali řešení a komise bude podporovat členské státy, jak jen to bude možné v rámci našich možností, abychom úspěšně reagovali na tento jev. A ještě jedna věc. Jediný způsob, jak Evropská unie bude fungovat, je na základě toho, že všechny členské státy budou dodržovat právní stát. Takže právní stát je v samotném srdci naší evropské spolupráce. Právní stát zoufale potřebuje svobodu projevu. Když začneme omezovat svobodu projevu, tak se vrátíme do času před francouzskou revolucí. A to je poslední věc, kterou Evropa potřebuje 70 let po osvětěmi. A když nechceme, aby se vrátila minulost, musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili, že každá menšina se bude cítit chráněná a bezpečná v Evropě. A věc, která mě nenechá spát v současné době, je, že ve Francii a ve Velké Británii většina židovské komunity řekla ve své analýze, že si nejsou jisti, že v Evropě mají budoucnost. A to je zcela nepřijatelné. A pokud to bude pokračovat, tak budeme moci hovořit týdny nebo roky o lepší regulaci, tak Evropská unie bude přesto trpět. Toto jsou naše priority a jsou zde nové priority a my na ně musíme reagovat a můžete si být jistí, že komise bude na tuto výzvu reagovat. Děkuji, pan Karim. Uh, Děkuji, pane předsedo, pane místopředsedo. Já jsem chtěl hned z úvodu navrhnout, abychom ušetřili ještě víc času, abychom ani nekladli otázky, abychom přistoupili rovnou k vašim odpovědím. Ale vy jste skutečně ukázal už od své nominace, že jste velmi oddán tomuto parlamentu a mnoho poslanců si opravdu velmi váží vašeho přístupu k dialogu s tímto parlamentem. Takže bych chtěl navázat na to, co jste říkal o malých a středních podnicích. Před pár dny jsem vám dal příležitost poskytnout nám informace o tom, jaké tři věci uděláte v příštích 12 měsících pro malé a střední podniky, takže nemusíte zopakovat ta skvělá slova, která jste říkal, že oni jsou páteří naší ekonomiky a tak dále. Takže znovu vám chci dát tuto příležitost a doufám, že tentokrát ji využijete. A za druhé, pokud jde na naš, o naši inteligentní regulaci, tak my jsme velmi rádi, že většinu práce, kterou jsme odvedli, považujete za součást vašeho pracovního programu. V tom ohledu, jak se díváte na vztah s námi a s národními parlamenty v budoucnosti a také beru v úvahu ten velmi konstruktivní přístup. Říkáte, že pokud to bude potřeba, tak komise půjde do národních parlamentů a poskytne další informace, další vysvětlení, aby mohli postupovat v práci. Tato mince má však i druhou stranu, znovu tedy použije vaše slova. Velmi často se stává, častěji než by mělo, že pošleme národním parlamentům koně, někteří ho odmítnou, jiní předloží našim občanům velblouda a řeknou, že jsme jim velblouda poslali a my jsme jim ho samozřejmě neposlali. Takže já tady hovořím o nejednodnosti uplatňování evropské legislativy. Takže jakým způsobem na to chcete reagovat? Co s tím chcete udělat? Děkuji. Děkuji, pan Zvěvka. Děkuji. Já si myslím, že pokud jde o koně a velblouda, tak tady šlo o trošku jinou otázku, že kůň je prezentován na začátku a na konci výsledkem práce parlamentu a rady je velblouda. A to, co se dostane do členského státu, to už je úplně eh, jiné stvoření a s tím už se opravdu těžko můžeme poradit. A v tomto kontextu bych, pane místo předsedo, se rád zeptal, ale začnu ještě od hodnocení dopadu, pokud vám dobře rozumím. Ideálním řešením by bylo vytvoření takové společné nezávislé hodnotící rady, která by se skládala z odborníků, kteří jsou na nás eh, nezávislí, tak, eh, aby prováděli hodnocení dopadu dokumentu který je výsledkem jednání, jednání mezi parlamentem a radou. Protože to je ten dokument, eh, který je potom prohlasován a přijat a má stanovit evropské právo. Proč eh, to není možné bez souhlasu rady? Tu otázku si kladu. Nebylo by možné udělat krok dál, pokud rada s tím má nějaký problém, nemohli bychom my společně před hlasováním o takovém dokumentu v parlamentu provést takovéto hodnocení. I když možná by to umožnilo proskoumat to zvíře, které je tedy finálně prezentováno. Ale s tím souvisí ještě jedna otázka, která se týká odpovědnosti členských států za provádění, to znamená za implementaci práva společenství do národního práva. A víme, že to nevypadá nejlépe. Víme, kolik je problémů s dodržováním termínu. Eh, se správnou implementací, eh, s chutí implementovat. Takže pro mě je to zcela nesrozumitelné. Někdo na zasedání rady jménem eh, své země se dozví, že tento předpis má být intem, implementován a potom to ve své zemi nedokáže. Tak to je taková kvadratura kruhu. Chcete také vytvořit nástroje, které by umožnily efektivně monitorovat eh, v této oblasti členské státy? A třetí otázka. Stejně jako my všichni i vy víte, že Evropská unie, tak jak ji vidíme my, se liší od Evropské unie tak, jak ji vidí naši krajané, spolupčané v Evropské unii. Je zajímá především možnost svobodné realizace jejich životních cílů na území celé Evropské unie v rámci listiny základních eh, práv a v rámci dokumentů, které jsou opravdu pěkné, jsou tam eh, takové předpisy, jaké chceme mít. Ale oni dostávají obraz Evropské unie prostřednictvím eh, různých médií, politiků či politických seskupení, které jsou proti Evropské unii, takže tam se ukazuje také na absurdity v legislativě, ke kterým došlo a ke kterým možná i v budoucnosti dojde. Tak to je taková anticipace toho, co ta Unie ještě může vymyslet. Takže eh, lepší eh, legislativa, to je věc do budoucna, ale počítá také s tím, že ve všech generálních ředitelstvích by se prošla legislativa, která už byla přijata a kde jsou nějaké absurdity nebo směšné věci, abychom ukázali, že jsme schopni reagovat a napravit chyby. A také děkujeme za to, že jste nám teď trošku snížili to tempo legislativní práce a dáváte nám čas na větší reflexy, protože zde máme méně návrhu. A poslední otázka, bude to tak i v následujících pěti letech? Děkuji. Eh, Mistr Raděv. Pan Raděv, prosím. Vážený pane eh, místopředsedo, mám na vás dvě otázky. První otázka se týká evropského procesního práva. Evropský parlament již dříve žádal eh, komisi, aby předložila návrh o administrativním právu procesním Evropské unie a tím bychom regulovali tedy e, činnost e, v této oblasti, činnost orgánů, která přijímají administrativní rozhodnutí. Tehdy nám komise řekla, že se jedná o důležitou záležitost a že ji pečlivě prostuduje ještě předtím, než učiní nějaké další kroky tak se chci zeptat, jaké kroky či opatření předpokládá komise v této oblasti, které chce učinit v této oblasti evropského správního práva procesního. Další věc, pane Tenemanci, víte, že eh, probíhá intenzivní lobbying, který ehm, je dosti kritizován v evropských institucích, protože to nepřispívá k transparentnosti. Je samozřejmé, že tady panují určité vztahy mezi nevládními organizacemi, lobistickými organizacemi a evropskými institucemi. Samozřejmě, že to je do určité míry součástí eh, legislativního mm, procesu v demokratických společností. Ale moje druhá otázka se týká interinstitucionální dohody a konkrétně toho eh, povinného rejstříku ohledně transparentnosti. My si myslíme, že je skutečně na čase, aby byl schválen, ale chci se zeptat, kdy tedy můžeme eh, čekat, že se, jak se stane realitou tento rejstřík. Děkuji za tyto dotazy. Vy jste se mě znovu ptali na tři priority pro malé a střední podniky a tak odpovím úplně stejně, jako jsem odpovídal minulý týden, tedy že malé a střední podniky sami připravili eh, seznam deseti potíží, s nimiž se potýkají a teď je na komisi, aby provedla analýzu těchto deseti oblastí a uvidíme, nakolik budeme moci výjít malým a středním podnikům vstříc. Kdybych měl z těch deseti vybrat eh, tři, tak určitě vyberu špatné tři, takže já vezmu všech těch deset, které nám předložily malé a střední podniky a mohu vám slíbit, že udělám maximum pro to, abych těmto podnikům pomohl, abych se pokusil co nejvíce z těchto obtíží odstranit. Ale samozřejmě, že to bude vyžadovat určitý čas. Budeme se muset podívat na to, jak to prakticky provést, kdy to bude možné, ale věřte mi, že skutečně tomu budu věnovat maximální pozornost, protože, jak už jsem říkal dříve, pevně věřím tomu, že pokud chceme v Evropě věci mm, napravit, tak to je dobré jít cestou vytváření pracovních míst, podpoření podnikání, je potřeba jít tou cestou, že pomůžeme malým a středním podnikům růst, zkvétat, eh, tvořit pracovní místa, takže tady můžete počítat s mojí podporou. Je tady jeden problém, s nimiž se potýkáme všichni eh, jako, jako politici. A to je to, že se většinou hodně soustředíme na budoucnost, co chceme dalšího podniknout, jakou novou legislativu chceme eh, předložit, jak chceme vše zlepšit a tak dále. Ale většinou už nám nezbývá energie na to, abychom se ohlédli naspět a ověřili si, zda to, co jsme schválili, přijali v minulosti, dále a nadále funguje, zda si to občané stále přejí, a s tím souvisí ta otázka neustálého vylepšování evropské legislativy v okamžiku, kdy se převádí do národního vnitrostátního právního řádu. Skutečně je na čase, abychom požádali členské státy o to, aby nám pomohli podívat se, jak vypadá situace v jednotlivých členských státech, zda by nestálo o to někde legislativu zrušit, zjednodušit, zmodernizovat, protože Problém je často s dlouhodobou eh, odpovědností, která, které se někdy u politiků nedostává. Skutečně si tedy myslím, že je na čase podívat se na stávající legislativu, která z Evropy vzešla v různých oblastech a vezměte si třeba společnou eh, zemědělskou politiku, revizí v této oblasti, s revizí v této oblasti se už začalo. Myslím si, že to je dobrý příklad a že bychom se takto měli obrátit na členské státy a, a snažit se o zlepšení i v dalších oblastech. Vylepšování legislativy je skutečně velký problém Některé členské státy se s tím eh, snaží nějakým způsobem vypořádat, eh, některým se to daří méně, ale věřím, že pokud tady bude úzká spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, tak se nám podaří najít dobré příklady toho, jak eh, se s tímto problémem utkat. Vím, že i v výboru COSAC existuje určitý tlak na to, aby se s tímto problémem něco eh, udělalo. Pokud jde o assessment board, o to hodnocení, tak eh, zde bych chtěl říci, eh, že je na komisi, aby předložila návrh. My samozřejmě se chápeme své odpovědnosti. Naše mm, rada pro posouzení dopadu provádí tato posouzení. Ehm, příslušné legislativy a ve 40% eh, případů eh, se přijde na to, že legislativní návrh není dostatečně eh, dobrý. Já jsem tedy nadále proto, aby tato rada byla co možná nejvíce nezávislá, silná. Tato rada ovšem musí být součástí komise až do té doby, kdy se tři instituce shodnou na posouzení dopadu konečného produktu, to znamená na samém konci legislativního procesu, protože právě v tu chvíli si myslím, že můžeme právně posoudit to, jak skutečně vypadá ta legislativa, kterou budou muset členské státy zavést. Teď se neřeknu nic nového, ale stejně to řeknu. Někdy při vyjednáváních eh, s radou a s parlamentem se maximálně snažíme nalézt kompromis a ta snaha o kompromis je silnější než eh, naše snaha zabránit tomu, aby ten kompromis pak nakonec nebyl při transpozici legislativy příliš komplikovaný a těžkopádný pro členské státy. Těžko asi proti tomu něco namítnout, proti takovému tvrzení. A Myslím si, že kdybychom měli na konci k dispozici posouzení dopadu, tak bychom mohli říci, podívejme, to je dobře, že jsme dosáhli kompromisu, ale ptejme se, je to skutečně prakticky proveditelný kompromis? Co to znamená pro eh, transpozici toho návrhu na úrovni členských států. A myslím, že bychom našli spoustu příkladů toho, eh, že kdybychom provedli takové posouzení dopady, že bychom viděli, že je nutné ten kompromis přehodnotit. Souhlasím také s těmi, že imič, který dnes Evropa má v očích veřejnosti, je někdy mm, nespravedlivý. Myslím, že si ho Evropa mnohdy nezaslouží, ale situace zkrátka taková je. Je to prostě fakt a je potřeba s tím něco udělat. Je potřeba udělat maximum proto, abychom neživili tento špatný obraz, který v Evropě mezi veřejností o Evropě panuje a je potřeba ten image zlepšit. Například, když jsme eh, diskutovali o ekodesignu, tak eh, došlo až eh, k absurdním příkladům a, a kompromisům. Já jsem říkal, že musíme jít cestou eh, praktickou, abychom příliš nezatěžovali podniky. A nedávno jsem četl v anglický eh, článek, že Britové nejsou příliš eh, nadšeni Evropou, ale když se, to, když se pak na to podrobněji podívají, tak musí uznat, že Třeba ta směrnice o ekodesignu úplně tak absurdní není, protože když se spotřebiče automaticky po půl hodině mm, eh, zapnutí sami vypnou, tak to může předcházet eh, jednak zbytečné spotřeby elektrické energie, nehodám, požárům a tak dále. A to je právě otázka mm, špatné, dobré image vy jste také mluvili o Berlingově zprávě a že je potřeba přijít tedy s evropským eh, správním právem procesním, jestli jsem to dobře pochopil. Já už jsem říkal během svého slyšení a teď vlastně tak mohu eh, reagovat také na to, eh, co říkala paní Georgieva. Ano, zvažovali jsme a zvažujeme tuto možnost, prověřujeme potenciál v této oblasti a sdílíme stejný cíl, pokud toho cíle můžeme dosáhnout jedině cestou evropského eh, správního práva procesního, tak ano, ale zatím tato eh, otázka nemá jasnou odpověď. Pokud jde o lobbying, tak eh, byl bych velice rád, kdyby parlament šel cestou, kterou začala razit komise, kdybyste následovali náš příklad, to znamená kompletní transparentnost ohledně toho, s kým se eh, setkáváte, vše, aby bylo pečlivě zaznamenáváno. To platí teď pro komisaře, pro pracovníky našeho kabinetu, naše generální ředitelství a já si myslím, že by bylo výborné, kdyby se nám podařilo eh, dosáhnout dohody s dalšími institucemi na takovéto transparentnosti. Transparentnost je naší ochranou před eh, špatnou interpretací naší práce. Já si myslím, a vy jste to vlastně sami říkali, že těžko můžeme pracovat, jak v parlamentu, tak v komisi, když nebudeme mít dostatek informací, ale musíme se eh, vyhnout eh, tomu, eh, že to bude vypadat, že jsme pod vlivem někoho. A tady si myslím, že nejlepším lékem na takovou situaci je právě úplná transparentnost. A myslím si, že by bylo dobré, kdyby se na tom všechny instituce shodly a já věřím, že váš výbor nás podpoří a že zajistíte, aby se i parlament a rada vydali tou cestou, kterou jsme začali razit my jako komise. Okay. Uh... Dobře, Vidím, že už nemám moc eh, eh, času, protože za 20 minut na mě čeká japonský ministr zahraničních eh, věcí, takže pokud se nebudete zlobit, potřeboval bych za pět minut odejít. Pan předseda. Dobře, v tom případě předám slovo dvěma poslancům. Nejprve paní Hautala. Děkuji vám, pane předsedo. Pane místo předsedo. Vyslechla jsem si eh, vaše odpovědi ohledně Berlingerovy zprávy. Já jsem v tomto mandátu, v tomto funkčním období zpravodajkou, proto jsem vděčna za otevřený přístup. Také si myslím, že je potřeba, abychom zohlednili to, že musíme dosáhnout nějaké přidané hodnoty oproti současnému stavu. A dále s vámi souhlasím v tom, že Evropský parlament eh, by byl přesvědčivější, kdyby eh, začal sám u sebe. Každopádně se tedy těším na spolupráci s vámi, s vašimi útvary a věřím, že najdeme nějakou cestou kupředu. Ale mám ještě jeden dotaz. Eh, byla jsem eh, na komisi si pročíst dokumenty k té typ eh, a tam jsem narazila na všeobecnou zprávu o o posledním vyjednávacím kole a pochopila jsem, že jsou tam obtížné diskuze o správním právu, pokud jde o to evropské a jejich pojetí. A tak eh, bych byla ráda, kdybyste eh, to mohl trochu vysvětlit. Eh, my totiž chystáme slyšení, kde budeme porovnávat evropské a americké správní právo, takže by se nám podrobnější informace hodily. Děkuji, pan Kavadaní. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, vy jste nám na vašem slyšení říkal, že budete velmi přítomný v parlamentu. Já vám za to děkuji, protože ve vztahu je to, v tomto vztahu je to stejné jako v lásce, jenom důkazy se počítají. V Argentině se říká, že člověk, který si umí vybrat doutníka, který si dobře čistí boty, tak nemůže být úplně špatný. Já si myslím, že to tež platí i pro člověka, který eh, jde za správnou legislativou, Eh, zajímalo by mě, zda budete i dále blokovat eh, ty eh, předpisy, které poškozují dobrý vztah mezi institucemi. Pokud jde o ten plán růstu a zaměstnanosti, tak mě by zajímalo, zda nemáte pocit, že by bylo dobré snížit takové rozdíly fiskální rozdíly, že by tam mohla být ta spirála, fiskální spirála, stejně jako měnová spirála v roce 1975. A pokud jde o aktualitu, ožehavou aktualitu, kterou jste teď zmínil z několika kolegy, ty pařížské atentáty, to nejsou pouze francouzské atentáty, měli jsme Madrid 2004, Londýn 2005 a, a myslím si, že Bohužel teď je ta nejlepší doba, jak prosadit lepší organizaci Evropské justice. V této oblasti by mě zajímalo, zda chcete předložit nějaké nové myšlenky, aby výměna informací a stíhání teroristů bylo ještě efektivnější. Děkuji. Uh, thank you and I will... Děkuji a sám položím poslední otázku. Můžete upřesnit časový rámec pro interinstitucionální dohodu k lepší legislativní činnosti, protože my bychom chtěli začít co možná nejdříve tady v našem výboru. Děkuji. On the issue of administrative... Pokud jde o otázku správního práva, tak eh, k tomu eh, skutečně teď nemohu říci eh, víc na vaši otázku, paní Hautala já jsem se zkrátka dozvěděla, že eh, mezi evropským, mezi evropským a americkým eh, právem existuje celá řada rozdílů, ať už jde o přístup k informacím a tak dále. Pan místo předseda, ano, obecně řečeno je to jeden z těch největších problémů. My teď s Američany vyjednáváme a vidíme, že se hodně lišíme v řadě oblastí a jakákoliv dohoda s Američany tedy bude muset tyto rozdíly zohlednit a my je nemůžeme nijak vyřešit. My musíme najít rámec, kde budeme vzájemně své rozdíly respektovat. Myslím si, že nyní se právě dostáváme k samé podstatě vyjednávání a věci a ukazuje se, jak velké tedy rozdíly mezi námi jsou, ale Myslím si, že pokud nastavíme správně naše vztahy, tak to bude dobrý mm, příklad pro zbytek světa. Bude to příklad toho, jakým způsobem je možné rozdílné systémy propojit, aniž by to bylo na úkor jednoho či druhého, ačkoliv to pochopitelně bude nesmírně obtížné. A pokud jde o to, že bychom se znovu podívali na priority, na stávající legislativu a tak dále. Ano, to vše je součástí takzvaného programu REFIT a já jsem o tom mluvil minulý týden ve Štrasburku. Doufám, že někdy během jara budeme moci předložit konkrétnější návrhy ohledně toho, co zařadíme do programu REFIT. Budou to jak legislativní návrhy, tak již stávající legislativa, kterou eh, podle našeho návrhu bude potřeba změnit či přehodnotit. Pierre Moscovici teď pracuje na opatřeních, jak se vyhnout fiskálnímu dumpingu, protože s tím máme v Evropské unii velký problém. Evropská komise a její předseda řekl, že se chce chopit iniciativy během letošního roku v této oblasti a Pierre Moscovici už práci na tom začal. Jakou konkrétní podobu to bude mít, o tom teď nechci hovořit, o tom vás jistě bude informovat Pierre, ale vše tedy již běží. Pokud jde o evropskou justici, tak tady jenom zopakuji, že komise chce pomoci členským státům dosáhnout lepší spolupráce a koordinace, ale určitě bychom Evropě uškodili, kdybychom se teď snažili vše stáhnout zpátky do centra, eh, do komise a udělat ze všeho evropskou záležitost. My nechceme měnit smlouvy, nic takového, chceme nabídnout eh, lepší spolupráci na evropské justici. Věřím, že tady je prostor pro zlepšení vzájemné důvěry, což povede potom eh, k lepší výměně informací. A myslím, že toho můžeme dosáhnout lepší podporou a pomocí, kterou členským státem nabídneme. A teď nejtěžší otázka, to je od vašeho mm, předsedy, protože toho zajímá datum, kdy bude dosaženo interinstitucionální dohody o lepší legislativní práci. Trochu spěchám já sám, i rada je ve spěchu, takže věřím, že všichni budeme pracovat eh, urychleně. Lotyšské předsednictví má zájem na řešení celé věci, takže doufám, že vás co možná nejdříve budu moci eh, informovat o tom, kdy to bude, ale já sám vnímám tuto záležitost jako velice naléhavou. Děkuji vám, pane předsedo, a pro tuto chvíli se musím omluvit, ale věřím, že se brzy jistě setkáme. Pan předseda, děkuji vám, pane místo předsedo, za to, že jste se dnes dostavil a za to, že jste se trval tak dlouho. Já věřím, že se znovu brzy uvidíme, protože, jak vidíte, naši poslanci o to mají zájem. hasta luego. Ladies and gentlemen, may we continue? Dámy a pánové, tak a budeme pokračovat eh, bodem číslo 7 našeho programu. A já bych rád nyní přivítal paní Dianu Wallis, předsedkyní Evropského právního institutu a někdejší členku tohoto výboru a místo předsedkyně Evropského parlamentu, která, které se tedy opravdu podařilo eh, po heroické námaze Eh, kvůli Eurostaru eh, k nám tedy přijet. A eh, spolu s ní je tady pan profesor Van Vanderhorst, místo předseda ELR a dále další hosté. A než dám slovo Dáně Volis, chtěl bych poděkovat Evropskému právnímu institutu za pozvání na Eh, valné schromáždění eh, do Zahřebu, což bylo eh, loni. A já pořád nemůžu zapomenout na ten skvělý oběd, ten skvělou večeři, kterou jsme tam měli možnost vychutnat. Slovo má nyní paní Diana Wallace. Děkuji vám, pane předsedo je mi potěšením, že tady mohu být a samozřejmě mohla bych říci, jsem ráda, že jsem tady opět, i když v úplně eh, jiné roli. Eh, je, eh, dostalo se mi té cti, že mohu předsedat ELI e spolu s mými dvěma kolegy. Vím, že máme krátký čas a já bych tedy chtěla s vámi a s kolegy se podělit o pár myšle o tom, co to je Evropský právní institut a jak, pokud se bude přát, vám můžeme pomoci s řešením problémů, které tady oba komisaři dnes odpoledne nastínili. Takže za prvé, co to je Evropský právní institut? Eh, je to První eh, poměrně eh, mladá instituce existuje čtyři roky a je eh, vytvořen podle amerického právního institutu, který už více než 100 let pomáhá vytvářet zákony v Americe. Kdo jsme? My jsme právníci, ale neděste se, nejsme žádní lobbysté. Jsme velmi demokratickou organizací eh, různých členů a sice máme zde eh, praktické, praktikující právníky, advokáty, akademiky, eh, obhájce a tak dále. Prostě celá komunita právníků z celé Evropy. A my tedy nechceme dělat něco pro sebe, ale spíše nám jde o to, eh, my, my jsme tady ti, eh, kteří pracují s těmi, jak jste říkali, velbloudy, které se produkují zde. A my eh, musíme tady pracovat s, se našimi klienty, který se to týká. A přitom jsme schopni schromažďovat informace a vytvářete si pohled na to, jak je možné zlepšit evropskou legislativu. A my jsme schopni tedy produkovat projekty, které nebudou akademické, ale eh, spíše odvozené od praxe a s účastí praktiků. Projekty, které se budou týkat eh, konkrétních aspektů evropského práva z níž mnohé tady dnes byly zmíněny. A my do toho můžeme vložit praktické zkušenosti, eh, zkušenosti soudců a zároveň expertízu evropských eh, akademiků. A také vám můžeme poskytnout technický produkt, který ukazuje nebo ukáže, jak možná by se dala zlepšit evropská legislativa. No a je potom na vás, jestli to použijete nebo ne. Ale my každopádně můžeme nabídnout tuto pomoc. Eh, já ze své zkušenosti mohu říci, že eh, nezávislé zdroje práce mohou občas pomoci, mohou občas odblokovat politický systém. A proto jsme tady skupina Eh, právníků, kteří jsou ochotní být užiteční a dát k dispozici své znalosti eh, v eh, široké řadě oblasti. Hovořilo se tady o administrativním právu, právu smluvním, právu manželském, čili to všechno jsou projekty, kde buď máme nebo můžeme spustit projekty. My jsme v kontaktu s mnohými z vás a jsme ochotní pomoci, eh, jak si budete přát. No a já bych si tedy eh, nyní ráda eh, zeptala kolegu, jestli chtějí tady něco ještě přispět a jinak můžeme zodpovědět vaše otázky. Ano, děkuji také za mne. Je mi potěšením a podstou, že zde mohu být ještě jednou. Eh, ještě tedy k tomu Evropskému právnímu institutu eh, a v čem se naše projekty liší od jiných, čím můžeme přispět. Zmínila bych tři body. Za prvé, všechny projekty ELI eh, e jsou výsledkem spolupráce mezi velice širokou a pestrou skupinou právníků. Skutečně notáři, soudci, právníci, akademici ze všech částí Evropy a také mimo Evropu a všichni eh, reprezentujeme prakticky veškeré právní tradice zde v Evropě. Uvedu příklad. Vy eh, víte, jak tedy přispěl Eli eh, k evropskému prodejnímu právu. Opět to byla skupina pod vedením eh, eh, Loda Tomase, který je, eh, byl nejvyšším soudcem v Velsu. Ale byla to práce našich členů, celkem tisíc jednotlivců a mnoho institucionálních pozorovatelů. Ti všichni po dobu jednoho roku přispívali a e, také e, prověřili veškeré tyto vstupy. To se, e, byli tam třeba také studenti PhD, kteří také k tomu chtěli přispět. A první bod jsme zcela nezávislý na politici a eh, na lobbystech. My samozřejmě máme také eh, v, mezi členy i lobbystické eh, informace. CCBE, ENCE a tak dále. Ale všichni ti, kteří se účastnili této práce, tak snažili se to činit nezávisle na své organizaci. A jak jsme toho dosáhli? Eh, prostě eh, rozhodování politických institucí se bere jako něco, co tady prostě je dáno a my se soustředujeme na technické podrobnosti. Sice třeba, jestliže chceme mít určitou evropskou úpravu, tak jak eh, dokázat to, aby byla prakticky použitelná eh, pro evropské občany a firmy. A ještě poslední bod. Eh, my se snažíme předkládat výsledky, které mohou mít bezprostřední praktický význam. Jako akademici bychom tedy kritizovali, toto je špatně, toto není k ničemu, ale Eli toto nemůže. Eli eh, vždy musí předložit praktické řešení, jinak eh, eh, by to asi nemělo příliš význam. No a právě o to se snažíme. My jsme velice vděční, pokud nám dáváte podněty, jak můžeme pracovat, jak zlepšovat svou práci. A to, abychom lépe posoudili, zda to, jak to děláme, vám pomáhá nebo ne. Děkuji vám. Pane předsedo, dámy a pánové, v rámci exekutivy Evropského právního institutu my se e, třeba soustředíme na práce, jako je UNITRA nebo ANSETREL, e, to znamená Eh, že, se, že spolupracujeme s různými instituty, také americkým právním institutem a dalšími institucemi v Americe. To neznamená, že bychom tady chtěli amerikanizovat evropské právo, ale necháváme se jim inspirovat. Americký právní institut je známý tím, že upravil Eh, zákony eh, a to potom mělo eh, výrazný vliv na praktické jejich uplatňování a na rozhodnutí soudu a tak dále. A také se z jejich dílny tedy pochází Eh, návrhy zákonů, které se potom eh, implementují v jednotlivých eh, členských zemích, členských státech Unie. A tady, tady je vlastně ze spoda nahoru tento systém. A to se docela podobá naší solidaritě ten, ta komise, ten Uniform Law Commission, eh, se vyjadřovala eh, k legislativě, které se týká eh, digitálního světa. A samozřejmě také my se tím zabýváme, to bude, na tom bude pracovat paní komisařka Jourova. A e, američané to tady řešili ve spolupráci s svými kanadskými protějšky a my se teď snažíme zjistit, jestli e, něco podobného můžeme využít také v Evropě. Může to být přímo e, evropské opatření, může to být také modelový zákon, který můžeme prezentovat členským zemím, čili i tak to pracujeme. My tady spolupracujeme s Ancetralem, s Unitra a takto se snažíme pracovat a de facto takto eh, se snažíme chránit také eh, evropské občany mimo Evropu, poněvadž Evropa je součástí eh, vnějšího světa. My jsme orientováni na praktické výsledky a jsme tady proto, abychom vám pomáhali. To znamená, že když nám dáte podnět, tak my tomu velice rádi budeme naslouchat. Eh, tak já bych chtěl poděkovat vám všem o, eh, za tedy tuto prezentaci potenciálu institutu ELI. A já tedy vím z účasti na valné hromadě, že eh, tady zájem o vaši práci je. Teď je otáz- čas na otázky. Já myslím, že pan Kavara se chtěl něco zeptat. Děkuji, pane předsedo. Já Chci přátelsky pozdravit předsedkyni vaší organizace. Já mám v Dejanu velkou důvěru. Omlouvám se kolegům, protože vás tolik neznám ani lidsky, ani profesně. Mám eh, takovou otázku, která je v podstatě taková minimální. Váš institut eh, přispěje ke zjednodušení práva, které produkují Evropské instituce a Evropský soudní dvůr? Budete pracovat také na zjednodušení evropského práva, protože v Evropě se spouští celé takové hnutí, aby právo produkované institucemi bylo srozumitelné a okamžitě použitelné pro občany porovnání se současnou situací a v porovnání s tím, jaké konkrétní problémy řeší. Vezmeme si ještě dvě další otázky a potom zodpovíte všechny najednou, pokud dovolíte. Pan Zvěvka. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi rád zde znovu vidím Dajánu na zasedení výboru Jury, i když v úplně jiné roli, ale jsem rád, že takový přímý kontakt, jaký se nám podařilo tady v průběhu let vypracovat, nám bude užitečný v budoucnosti při rozvíjení naší spolupráce. A mám jednu konkrétní otázku, která se týká projektu Jimž se zabývá v současné době institut. Vím, že připravujete takovou nějakou vizi, která má pomoci politikům jak v Evropské komisi, tak i v parlamentu vytvářet eh, dobré právo. A to je tedy ta správná cesta. A má otázka souvisí se spoluprácí, soudní spolupráci v souvislosti s projektem, kterým se zabývá institut, eh, jmenuje se From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedures a týká se tento projekt analýzy harmonizace přeshraničního občanského občanskoprávního řízení. Já se ptám v kontextu stávajících zásad, které používáme. Spočívá to na vzájemném uznávání a vykonávání soudních rozhodnutí všude v Evropské unii bez ohledu na to, v které zemi bylo soudní rozhodnutí vydáno. V souvislosti s tímto projektem, které, který realizujete, měli bychom očekávat nějaké závěry ze strany Evropské komise, které by se týkaly změn v otázce soudní spolupráce v občanskoprávních věcech a Nemyslíte si, že je nutné v této chvíli provést takovouto harmonizaci? A nebo bychom se měli spíše držet současných zásad spolupráce justice, která spočívala na tom vzájemném uznávání? Já se na to ptám, protože pan Juncker hovořil o tom, že je třeba některé otázky ponechat v rámci členských států a v rámci vzájemné spolupráce mezi členskými státy. Tak eh, je to tedy úplně nový přístup, anebo je to jen takový pokus o analýzu, jaké řešení, jaký model by byl podle vás účinnější? Děkuji. Paní Reda. Thank you very much. Děkuji. Jsem velmi ráda, že jste sem přišla představit svou práci. My jako členové výboru jury se velmi spoléháme na expertízu ze strany akademiků a praktiku v oblasti práva, abychom mohli navrhovat správnou legislativu. Vy jste se zmínila o digitalizaci. o internetu v souvislosti s právem v této oblasti Evropská unie od Lisabonské smlouvy má spoustu harmonizačních projektů v oblasti práv duševního vlastnictví a teď, když zahajujeme reformu Evropského zákona o autorských právech. Myslíte si, že evropský copyright by byl správný způsob, jak vyřešit některé problémy, ke kterým dochází v oblasti přeshraničního přístupu eh, k různým dělům? A zda by to z vašeho hlediska byla věc, která by mohla zlepšit transparentnost práva pro spotřebitele? Děkuji. Takže teď bych poprosil paní předsedkyni Volisovou a její kolegy, aby zodpověděli dotazy v pořadí, v jaké uznají za vhodné. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za otázky. Pane Kavado, velmi ráda vás znovu vidím. Děkuji vám za vaši otázku. Jedním z hlavních důvodů naší existence je to, že chceme, aby evropské právo bylo lepší. O to jde. Proto také vznikl i americký právní institut a je to také naším cílem zlepšovat evropské právo, evropskou legislativu. Takže ano, chceme, aby byla přístupnější. To je pro mě důležitá součást. Já když jsem byla tady, tak jsem pracovala na něčem, co je označováno jako shrnutí pro občany, takže zpřístupňujeme legislativu občanům a všechno, co jde tímto směrem. A jak říkal kolega, práce, kterou produkujeme, to není kritika. Jejím cílem je poukázat nebo předložit takový návrh pravidel, které by mohly být použity. Takže my se nesnažíme nic kritizovat, snažíme se předkládat hmatatelné možnosti, konkrétní možnosti pro Evropu, pro tu, kterou oblast práva, kterou se zabýváme. Takže já doufám, že zde se ubíráme stejným směrem. Pane Zvěvko, děkuji za vaši otázku ohledně našich návrhů v oblasti evropského občanskoprávního řízení. Já si myslím, že je to důležité a je to projekt, který považuji za velmi dobrý z celé řady důvodů. Je to náš společný zájem s Bruselem, možná proto. Pracujeme na tomto projektu spolu s UNIDROA a UNIDROA je člensk, organizací členských států. A oni vidí výhodu v tom, že bychom měli, že by Evropa měla seznam principů, seznam toho, jak by mohlo občanskoprávní řízení fungovat. Vy jste zmiňoval vzájemnou důvěru mezi našimi právními systémy, ale je zde spousta techničtější práce na základě nařízení Brusel 1, ale jedná se tedy o technickou práci na základě těch rozdílů mezi našimi systémy. Je třeba dosáhnout toho, aby si ty systémy lépe odpovídaly, lépe mezi nimi vznikala návaznost. Takže máme čtyři pracovní skupiny, kde jsou různí právníci a odborníci na právo, pracují na čtyřech eh, specifických oblastech a my jsme také v kontaktu s vaším eh, předsedou a Cílem je, aby i tyto pracovní skupiny letos, někdy myslím v dubnu, přišly do tohoto výboru. Rozhodnutí je na vás, kdy to přesně bude, aby přednesli prezentaci své dosavadní práce. Pokud se nám podaří vypracovat takovéto evropské západy, zásady a pokud získají nějaký politický ohlas nejen tady, v institucích, ale také v členských státech. Právě proto je dobré, že máme zapojenou také organizaci, jako je UNIDROA, tak e, možná v evropském občanskoprávním řízení zaznamenáme určitý pokrok. Takže taková je naše vize a doufám, že se budeme moci vrátit ke konkrétním e, prvkům e, naší práce v souvislosti s tímto projektem. Děkuji také za otázku o digitálním právu a o copyrightu. To není má oblast odbornosti, to musím říci, ale můžu říci, že už máme takový malý tým zpravodajů, který vypracoval vstupní zprávu ke konzultaci komise minulý rok. A je to věc, na kterou chceme rozhodně navázat. A pokud bude možné, aby do vaší práce byl institut zapojen, tak bychom to určitě přivítali. To je zatím z mé strany vše. Pokud kolegové chtějí doplnit, eh, tak prosím. Jen se chci vrátit eh, k principům naší práce. Vy se ptáte, zda si myslíme, že evropské autorské právo je tou správnou odpovědí. Odpověď je, že vám zatím nemůžeme říci, jestli to tak je nebo ne, protože práce v této oblasti teprve byla zahájena, máme pracovní skupinu, která byla jmenována, zapojí se do toho všichni členové institutu a zatím nemůžeme předvídat výsledek této práce. A právě to mě připadá tak fascinující na naší práci. Takže takto my pracujeme. Jak víte, všechno, co souvisí s internetem, nemá hranice už ze své podstaty, takže jakákoliv iniciativa v Evropě musí být akceptována všude ve světě. A proto si myslím, že pracovat společně například s americkým právním institutem a s dalšími organizacemi, například WIPO, to je v této oblasti zcela zásadní. A další problém je, že data plynou, můžete je stahovat kdekoliv. Můžete se snažit eh, izolovat zemi tím, že odříznete od světového eh, internetu, ale vždycky zde budou programy, které vám umožní tento zákaz odej, obejít. Technika k tomu tedy existuje. Takže jak zde zaznělo, zatím k tomu ještě nemáme stanovisko. To, co navrhujete, je velmi dobrý nápad, ale zatím to ještě nechceme předložit, trošku váháme, potřebujeme ještě více věci proskoumat a musíme se také podívat kolem mimo Evropu, ale budeme se tím dále zabývat. Děkuji. Máme ještě jednu otázku. Pan Budau. Domnule președinte, mulțumesc, distinsă doamnă, pentru prezența dumneavoastră aici. Děkuji paní Valis za to, že jste mezi nás přišla. Vaše aktivity jsou velmi důležité, protože ve výzkumu a vědě se říká, že nemůžeme být držiteli absolutní pravdy. Zítra budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají evropského postupu, evropského řízení v oblasti drobných pohledávek a také evropského platebního rozkazu. Příkazu. Tyto věci se teď projednávají. Já jsem zpravodajem v této oblasti. Někteří kolegové by byli rádi, kdyby celé toto řízení bylo odstraněno. Jiní to akceptují, ale chtějí diskutovat o tom, jaký by měl být ten mezní limit, od kterého bude toto řízení uplatňováno. Někdo zase říká, že by se tento práh měl zvednout, a aby to bylo přístupné pro co nejvíce fyzických a právnických osob. Máte vy v této oblasti provedeny nějaké studie a jaký je váš názor na toto téma? Děkuji. Mám pro vás pochopení, že se musíte zaobírat touto komplikovanou záležitostí, ale zareaguji podobně jako kolegové. Nejde o věc, kterou bychom se konkrétně eh, zaobírali. Mám samozřejmě na to osobní názor, ale nebylo by dobré, abych eh, ho tady eh, dnes řekla jménem Eli. Spíše tedy uvedu, že pokud chceme jít dále, a já už jsem vysvětlovala, že naše organizace byla založena teprve před eh, čtyřmi lety, tak je potřeba počkat, jak se vše vyvine. Počkáme i, co udělá komise a potom se samozřejmě pokusíme maximálně eh, všem eh, pomoci. Když jsem reagovala na to, co řekl pan Sjevka, už jsem říkala, že komise také eh, sleduje naši práci, která se týká občanského práva eh, procesního a Stejně tak eh, doufám, že bude komise ochotná převzít výstupy i z tohoto projektu. Pokud tedy jde o vaši konkrétní otázku, mohla bych odpovědět pouze osobně, nikoliv za, za Eli. Za Eli mohu říci, že jsme se tomu zatím konkrétně nevěnovali, ale věřím, že tady bude řada témat, kde vám pomoci mm, budeme moci. Pan předseda, děkuji za vaši odpověď. My jsme vyčerpali všechny otázky kolegů poslanců, takže teď bych poprosil paní předsedkyni Volis, paní Wenderhos a, a pana Věnghorza. Všem vám bych poděkoval za vaši přítomnost a za vaše vystoupení. Jistě se nevidíme naposledy. Uh, we continue with, uh budeme pokračovat osmým bodem na našem programu jednání. Máme na dnešek totiž připravenou ještě jednu prezentaci. Přivítáme tady pana eh, George Vose, který je eh, soudcem odvolacího soudu pro Anglii a Wales eh, a pan Vos je správným odborníkem, který nás může informovat o celé řadě odborných záležitostí, které se věnuje náš výbor, například eh, firemní právo, úpadek, eh, celá řada dalších záležitostí. Nicméně dnes bude hovořit eh, o ENC je Evropské síti Rad pro justici. justici. Pan Berlinger bývalý poslanec tohoto parlamentu, byl prvním předsedou této evropské sítě. Takže, pane Vosy, máte slovo. Vítejte. Pane předsedo, děkuji vám za úvod. Já doufám, že otázky k těm tématům, která jste uvedli, teď nebudou následovat, protože já bych se dnes chtěl omezit během několika máno minut na vysvětlení toho, co to je Evropská síť Rad pro justici, co dělá, co nabízí do budoucna. Tak předně ENCJ je sítí institucí se stává z 20 členských soudních rad ze 17 členských států. Je mezi námi 15 pozorovatelů z řad členských států, které nemají takovéto formální soudní rady či rady pro justici. A e, je tam také sedm pozorovatelů z kandidátských států. Zde je důležité si uvědomit, e, co e, tato soudní rada dělá co je jejím úkolem. Ona totiž tvoří tedy velice důležitou součást naší struktury. Takováto soudní rada nabízí ochranu, kterou potřebuje jakýkoliv demokratický stát pro nezávislost soudnictví a pro podporu právního státu. Což ovšem neznamená, že mm, soudnictví nemůže být nezávislé bez eh, takovéto rady pro justici, ale takováto rada pro justici je snad nejúčinnějším evropským modelem či řešením takovéto situace, kdy chceme oddělit soudnictví od dvou zbývajících eh, částí státní moci, tedy od moci výkonné a zákonodárné. To znamená, že takováto rada představuje určitě tou rezervu, která umožňuje justici, aby fungovala skutečně nezávisle na jiných státních eh, institucích o jejich případech mohou soudci také rozhodovat. ENCJ tedy eh, umožňuje Evropským radám pro justici eh, zahájit dialog, jehož cílem má být zlepšit spolupráci a vzájemnou důvěru mezi těmito eh, radami. To znamená, že jejich úkolem je podporovat nejlepší možné postupy, které umožňují soudům v Evropské unii včasný, účinný a kvalitní výkon spravedlnosti což samozřejmě není nijak eh, snadné. Také eh, je velice dobře známo, že doba eh, není jednoduchá a platí to pro soudnictví i v některých členských státech Evropské unie, tak proto je důležité, aby členské organizace ENC je spolu maximálně spolupracovali. ENC je, eh, usnadňuje takovouto spolupráci mezi soudy v Evropě, podporuje spolupráci, stimuluje výměnu osvědčených postupů, jejich eh, následné uvádění do praxe a takto postupně eh, se blížíme společné mm, evropské justiční kultuře, jejímu vytvoření. Aby se to zdařilo, tak je potřeba si ovšem uvědomit, jaké máme společné hodnoty, podporovat tyto hodnoty stejně jako společné cíle. Aktivity ENC je eh, podle našeho názoru podporují vzájemné porozumění mezi jednotlivými radami pro eh, justici i samotnými soudy a soudci. V nedávné době projektové týmy ENCJ stanovily minimální standardy v oblastech, jako je soudní etika, jmenování a služební postup soudců, justiční reforma, hodnocení a neodvolatelnost soudců, veřejná důvěra v soudce a vzájemná důvěra mezi eh, soudy. V letošním roce probíhá projekt, eh, který se týká standardů pro mm, soudní disciplínu, což je důležité téma, o kterém se diskutuje v Evropské unii i v kandidátských zemích. A z tohoto důvodu ENCJ e, klade důraz také na e, justiční vzdělávání a aktivně spolupracujeme s Evropskou justiční sítí pro vzdělávání. Já jsem byl jmenován do funkce předsedy ENCJ nedávno a uvědomuji si, že důležité je stanovovat nejenom standardy, ale že je třeba dále rozvíjet eh, naši eh, síť a dbát na implementaci stanovených standardů. Já věřím, že v budoucnu budeme klást eh, mnohem větší důraz na implementaci standardů a osvědčených postupů a že tak zlepšíme systémy justice. V posledních letech eh, jsme zavedli systém, kdy členské rady i pozorovatele si mohou požádat o pomoc, eh, obrátit se na ENCJ, pokud mají nějaký konkrétní problém, což už využili některé rady, například eh, na Slovensku nebo rada z Bosny Hercegoviny a nedávno také rada z Albánie. ENCJ se podílí již druhým rokem také na ambiciozním projektu, jehož cílem je eh, vypracovat eh, a uvést do praxe ukazatele nezávislosti a odpovědnosti soudnictví a soudů v členských státech. My vytváříme malé skupiny čtyř členů a nebo pozorovatelů, které mezi sebou vedou, kteří mezi sebou vedou eh, dialog a hledají řešení pokud jde o problémy v justičních systémech v oblastech, kde přetrvávají problémy. Což si myslím, že je eh, zvláště důležité eh, v současné, v současné době. Ono není jednoduché eh, přiznat si, že systém soudnictví má nějaký problém a otevřeně o něm hovořit. ENCE podporuje také včasný a efektivní výkon spravedlnosti, protože víte, že dochází ke spoždění, je to rozsáhlý problém s narůstajícím počtem neřešených případů a tak jsme také zorganizovali regionální semináře, kde řešíme tento problém. V nedávných letech jsme aktivně také spolupracovali s generálním ředitelstvím pro justici, pokud jde o tzv. Justice Scoreboard, hodnocení justice, kde jsme mapovali strukturální záruky nezávislosti soudnictví. Domnívám se, že generální ředitelství pro justice bylo rádo, že jsme jim e, nabídli e, tuto pomoc a že Justice Scoreboard je úspěšnou e, záležitostí. Fungování národních justičních eh, systémů má umožnit občanům uplatňovat eh, svá práva, která vyplývají z evropské legislativy a tady je naprosto zásadní nezávislost a odpovědnost eh, soudnictví, protože jinak nemůže docházet k řádnému provádění evropského práva a občané mají menší možnost domoci se skutečně účinných nápravních prostředků, jako o tom hovoří listina základních práv. Do budoucna chceme zlepšit eh, pochopení toho, jak eh, důležité je, aby evropské mm, systémy soudnictví fungovaly řádně. Pokud politici, občané a soudci mm, eh, se všichni uvědomí, že je skutečně potřeba, aby soudnictví a soudci byli skutečně nezávislí a odpovědní, pokud si uvědomí, že mm, Některé soudní systémy eh, trpí nedostatečnou eh, transparentností, tak jině tak můžeme situaci v Unii zlepšit. Vzdělávání jak na straně veřejnosti, tak eh, v rámci samotného soudního systému je naprosto klíčové. Jedně tak můžeme zajistit, že soudnictví bude lépe sloužit občanům, což by mělo být jeho úkolem. Během svého funkčního období, jakožto předseda je chci zlepšit spolupráci této sítě také s evropskými institucemi. Chci se pokusit zajistit, aby politici, poslanci, soudci a také samotné rady pro justici, všichni, aby se pohybovali stejným směrem. My jsme jediná skutečně institucionální evropská justiční eh, síť a jako taková si myslím, že bychom měli se zasazovat o zlepšení standardů, měli bychom identifikovat problémy, s nimiž se Rady pro justici v Evropě potýkají, s nimiž se potýkají soudní systémy členských států a měli bychom podporovat zavádění účinných řešení. Myslím, že se nám už eh, řada z těchto věcí podařila a mm, pokud se nám dostane podpory a pomoci ze strany vašeho výboru a celého Evropského parlamentu, myslím, že můžeme zlepšit eh, výkon spravedlnosti v Evropské unii ještě více. Naše síť může také nabídnout evropským institucím právní náhled eh, na řadu záležitostí právní povahy které se týkají výkonu spravedlnosti. A zde sledujeme se zájmem také práci našich kolegů v Institutu evropského práva ELI, konkrétně ten projekt, který eh, směřuje k rozpracování Evropského občanského soudní, soudního řádu. Jinak jsem eh, připraven eh, zodpovědět všechny další otázky, které byste vy nebo poslanci mohli mít k těm všem oblastem, které jste, pane předsedo, zmiňoval na úvod, jenom se obávám, že asi na to nebude čas. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Pane Vosy, za vaše vystoupení ukazuje to nejenom na význam vaší práce, ale také na potenciál který eh, má spolupráce mezi našimi institucemi. Jsem také potěšen tím, že jste připraven eh, vrhnout se do diskuze o celé řadě právních témat, nicméně já budu spíše apelovat na poslance, aby se neptali příliš ze široka a spíše se soustředili na podstatu prezentace pana eh, Vose. První otázku položí pan Karim. Prosím, děkuji, pane předsedo. Já nemám vlastně otázku, spíše, spíše bych chtěl říct, že jsem velice rád, že zde mohu pana Vose mezi námi přivítat na zasedání našeho výboru. Asi se vzpomenete, když jsme se sešli naposledy, tak to bylo v Islámabádu v Pakistánu, kdy jste tam um, pracoval v rámci své funkce a dnes bych vás chtěl ujistit, že pokud jde o náš výbor, tak eh, rozhodně mezi námi najdete podporu, myslím, napříč politickým spektrem. Můžete na nás poléhat, budeme vám partnerem pro práci, kterou se věnujete. Jsem velice rád, že jste se mezi nás dnes dostavil. No other questions from the... Žádné dotazy už nikdo nemáte? Mr. Marinu Epintu. Pan Marinu Epintu. Já bych se vás chtěl zeptat eh, na jednu věc. Jakým způsobem si myslíte, že můžeme v Evropské unii zreformovat soudnictví, protože Tady nejde jenom o reformu, ale skutečnou modernizaci evropského soudnictví. Jakým způsobem to můžeme dosáhnout a přizpůsobit soudnictví potřebám demokratických států a přitom zohlednit eh, vývoj v hospodářství, v občanství, Každý členský stát má svá řešení, své cesty, jakým způsobem tedy můžeme aplikovat tu spravedlnost eh, napříč Evropskou unii, abychom dosáhli eh, toho spravedlivého výkonu spravedlnosti v Evropě, jak jste o tom hovořil. Může být soudce v mladém, řekněme mladý eh, soudce po škole, dobrým soudcem, nebo si myslíte, že potřebuje takový člověk eh, jak si dozrát do, do práce soudce díky životním zkušenostem, ale pochopitelně i zkušenostem pracovním a profesionálním. Další věc, výkon spravedlnosti v řadě členských států, včetně eh, mého státu, je suverénní záležitostí. Soudnictví je samozřejmě suverénní um, mocí soudci, státní zástupci jsou suverénní, nezávislí. Jak je to tedy slučitelné s tím výkonem spravedlnosti, tak jak vy si ho eh, přijete, kterými by měl vždy stát nad jakém, jakýmikoliv eh, partikulárními zájmy, když se vezmete v potaz to, že i soudci jsou třeba združeni v odborech a tak podobně, v takovýchto profesních združeních. Jakým způsobem můžeme tedy docílit řádného oddělení moci ve státě? Já mám zkušenost jako právník a předsedal jsem portugalské advokátní komoře a mohu říci, že v Portugalsku, ale určitě to platí i pro jiné evropské země, se všichni samozřejmě snaží politiku oddělit od soudnictví, ale velice často jsme svědky politizace soudní moci a u nás v Portugalsku jsme svědky horšího jevu, Eh, jsme eh, svědky toho, kdy soudní moc eh, nabírá moci nad politikou, prostě obrácený jev. Soudnictví slouží přímým politickým zájmům, přímo politickým stranám. Jaká řešení navrhujete v takovémto případě, v takovéto situaci? Uh, thank you. I do not have any other questions. Děkuji. Více otázek nemáme, takže máte slovo, pane soudce. Eh, děkuji vám za eh, ty otázky. Myslím si, že ty odpovědi by mě mohly zabrat dvě a půl hodiny, takže já to zkusím říct stručně. Jak můžete reformovat justici v EU? Odpověď zní postupně. Ani Řím nebyl postaven za den. A eh, je k tomu zapotřebí spolupráce těchto justičních rad, které se navzájem mohou Eh, poučit a napodobovat, se, napodobovat to, co je dobré vždycky v systému toho druhého. Také je třeba eh, zohlednit eh, vývoj ekonomiky. A já k tomu vždycky říkám něco, co je, myslím, velmi důležité. A sice, že žádná hospodářská unie ani žádná ekonomika nemůže e, být úspěšná, pokud e, nebudou mít justici, již občané důvěřují. A e, proto tedy justice, spravedlnost je velice důležitá pro fungování ekonomiky. A proto je třeba snažit se zajistit pro naše občany, abychom měli účinnou a výkonu justici v každé členské země, jinak na to doplatí ekonomika. Můžete eh, se ptát, eh, jakou roli v tom se hrávají soudci. Eh, mnozí říkají, že existují obrovské rozdíly mezi zvykovým právem a právem občanským a mezi systémy, jednotlivými právními systémy a že se nedají nějakým způsobem sloučit. Já se na to dívám jinak. Eh, každý systém spravedlnosti má jeden cíl a to zajistit spravedlnost občanům v konkrétní zemi. až je to občanská, eh, občanské právo, trestní právo a tak dále. A eh, my de facto máme tento jeden cíl, ale vycházíme z jiných kořenů, z jiných zdrojů. A myslím si, že ve světě je celkem běžné, že se týž cílů dosahuje různými cestami, různými způsoby. A já ze svého studia různých systémů ve světě i v Evropě eh, mohu říct, že je velice zajímavé, eh, když eh, zajímavé je, jak ty systémy jsou si podobné, když se podíváte pod povrch. Já si myslím, že klidně mohou být soudci i jiní. Jsou, jsou soudci, kteří jsou mladí a přitom velice úspěšní a účinní. U nás například jsou soudci spíše mého věku a já si myslím, že to není dobré. Pak je tady otázka soudcovských odborů a v některých zemích existuje jsou velmi silné, ale instituce jako naše eh, má za cíl také to, aby se zajistila eh, nezbytná nezávislost soudců, ale ve prospěch občanů. Samozřejmě, že eh, soudce také eh, musí mít právo se také zabývat body, kterými, na kterým záleží jich, ale myslím si, že od tohoto stavu jsme velmi daleko. A my opravdu jsme zástupci, abych tak řekl, Eh, třetí moci ve státě. Abych se tedy eh, vrátil k její prv, vaší první otázce. Ano, eh, vy skutečně můžete reformovat systém spravedlnosti v EU a pokud budeme spolupracovat tím způsobem, jaký prosazuje právě naše Unie, tak myslím, že to je možné postupně předpokládám, že ta důvěra mezi různými eh, systémy bude narůstat. Eh, pane soce, já vám děkuji. Eh, nemáme zde dalších otázek, které by směřovaly k vám. Já tedy vám děkuji za to, že jste mezi nás zavítal a jsem si jistý, že určitě využijeme v budoucnosti potenciál vaší sítě. Děkuji vám ještě jednou. Uh, the following point... A teď se dostáváme k dalšímu bodu, který bude ovšem nevyřejný. Takže já bych prosil, aby každého, kdo nemá právo účastnit se neveřejného zasedání, aby opustil místnost.